Uh, dear colleagues, I think we will start. our meeting, and I would like to, before I uh, start the point with which we uh, begin today. Můžeme tedy začít prvním bodem na pořadu jednání. Nejdříve vás, bych vás chtěla informovat, na čem jsme se dohodli včera s koordinátory. Jak víte, hovořili jsme o obsahu dopisu, pokud je o přijetí nového komisaře dopis dostali koordinátoři předtím, než ho předsedkyně podepsala. Rovněž jsme hovořili o nevyřešených záležitostech ze šestého funkčního období a o prioritách pro sedmé funkční období. Koordinátoři se dohodli, že o návrhu dopisu bude výbor Reky hovořit dnes. A dopis jste dostali před schůzí. Pokud jde o delegace, strana zelených navrhuje vyslat delegaci do Řecka a, bude nutné, aby definovali rozsah této delegace a aby návrh předložili pro rok 2010. Koordinátoři se také dohodli, že o baltské strategii se bude hovořit při další schůzi v říjnu a rovněž jsme se dohodli, že eh, poté eh, schrneme výsledky této diskuze a zašleme dopis předsednictvu. A rovněž bych chtěla požádat skupiny, aby eh, předložily své návrhy na zprávy z vlastní iniciativy. Děkuji za pozornost. Nyní tedy se podíváme na první bod na pořadu jednání. Chtěla bych zde přivítat zástupkyni švédského předsednictví, paní Maud Olofsonovou, která je ehm, místo předsedkyní vlády, je ministriní pro podnikání a energetiku a také pro eh, regionální politiku. Máme zde také Iran Heglunda, a který je rovněž z ministerstva. Jsme velice rádi, že vás eh, zde máme, protože se s vámi pravděpodobně během předsednictví budeme nadále setkávat, když eh, paní Olofsonová nebude schopna přijít. Takže to nebudeme protahovat a chtěla bych vás eh, požádat, abyste nám představila program švédského předsednictví. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Nejdříve bych chtěla poblahopřát vám k tomu, že jste byli zvoleni členy Evropského parlamentu. Je to velice důležitý mandát. Mnoho z vás je zde nově. A myslím si, že je to eh, velice vzrušující, eh, když eh, můžeme být součástí evropského projektu. Já jsem členkou švédského parlamentu Riksdagu a také členkou švédské vlády. Je to velice důležitý úkol a my vám přejeme co nejvíce úspěchu. Také bych chtěla říci, že chceme být s vámi ve velice úzkém kontaktu, protože potřebujeme spolupracovat, abychom eh, měli úspěšné předsednictví. Předsednictví a eh, máme ve velice problematické době. A eh, máme zde nový parlament, a bude nová komise, čeká nás konference v Kodani, procházíme hospodářskou krizi a tak dále. Z tohoto důvodu je pro nás velice důležité, abychom spolupracovali při řešení těchto eh, výzev, abychom pracovali v zájmu Evropy. A vy jako členové tohoto výboru eh, zastáváte velice důležité úkoly, pokud jde o soudržnost v Evropě. Je to oblast politiky, která může přispět eh, k posílení konkurenceschopnosti Evropy a která také může zvýšit soudržnost v Evropě a musíme omezit rozdíly mezi jednotlivými regiony a také nerovnost v Evropě. Evropa, podobně jako zbytek světa, v současné době čelí mnoha výzvám. A jak už jsem řekla, jedná se o finanční krizi, ale také o hospodářský pokles. Tento pokles dosáhl historických rozměrů. Dopady krize jsou hmatatelné na celém světě. A víme také, že některé regiony, některé země byly krizí postiženy více. Evropská unie a její členské státy nyní musí eh, se soustředit na trvale udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost všech regionů. Občané potřebují mít eh, lepší pracovní místa a dostatek pracovních míst eh, ve městech i na venkově. Je třeba, aby celý systém dobře fungoval. A myslím si, že regionální rozvoj je velice důležitý pro zvyšování konkurenceschopnosti. To je jediný způsob, jak můžeme zaručit, aby se zmenšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony v důsledku krize. Navzdory tomu, že procházíme hospodářskou krizí, nesmíme zapomínat na dlouhodobý růst v Evropské unii tomto ohledu musí politika, politika soudržnosti sehrát velice důležitou roli v Evropské unii. Politika soudržnosti je velice podstatná, musíme hledět do budoucnosti. A je to způsob, jak Evropská unie může vyjít z krize silnější. Podmínky pro růst a regionální rozvoj eh, mohou být vytvořeny na eh, vnitrostátní úrovni a na lokální úrovni. A musíme se soustředit na dlouhodobý výhled, abychom vytvořili nejlepší podmínky pro společnosti i jednotlivce. Právě v době krize a máme příležitost podrobit testu nástroje, které máme k dispozici. Ukazuje se, že je velice podstatné mít dlouhodobou regionální strategii. Rovněž musíme zjednodušit procesy rozhodování abychom mohli spravovat fondy jednodušším způsobem. Musíme předat také větší odpovědnost místním úřadům. Abychom využívali lépe zdrojů, musíme mít lepší spolupráci a koordinaci mezi místními, regionálními, národními a evropskými úrovněmi. Jak víte, komise předložila návrh na změnu pravidel pro využívání strukturálních fondů. A jde zde o snahu a urychlení využívání tohoto programu. Je to velice důležitý návrh nejenom v době hospodářské krize. A pokud je o předsednictví, uděláme, co bude v našich silách, abychom prosadili tento návrh změn. Včera proběhly první diskuze v radě o tomto tématu. Eh, nemohu ještě říci, jaké budou výsledky eh, těchto diskuzí, ale v každém případě eh, parlament bude muset udělit svůj souhlas k těmto diskuzím. My se velice těšíme na úspěšnou spolupráci s vámi. Zjednodušení Implementace strukturálních fondů je samozřejmě velice vítaná, ale musí se jednat o, skutečno, o skutečné zjednodušení, především pro příjemce. Já jsem eh, pracovala na místní a regionální úrovni jako politička, ale také jako vedoucí projektu a vím, jak je něco takového důležité. Potřebujeme zjednodušení, abychom eh, racionálním způsobem využívali zdroje Evropské unie. Diskuze o budoucí politice soudržnosti eh, trvaly již mnoho let a musí i nadále pokračovat. Soustředila bych se na některé základní body. Myslím si, že velice podstatné, aby zde existovalo propojení mezi politikou soudržnosti a lisabonskými cíly. To nám dává možnost a podporovat podnikání, inovace a růst. A stejně tak je nám to pomáhá podporovat vytváření nových pracovních míst v Evropské unii. A strategický přístup k politice soudržnosti byl úspěšný a přispěl a k lepší implementaci. A zároveň jsme byli svědky toho, že se zdroje využívají efektivnějším způsobem. Dále je třeba pokračující hodnocení, abychom zaručili, že se zdroje využívají efektivně. Rovněž je nutné, abychom měli rozsáhlá partnerství na regionální a místní úrovni. A náš přístup rovněž přispívá k lepší implementaci projektu. Zdroje strukturálních fondů by se měly soustředit na ty, kteří je nejvíce potřebují. Lidé, musí mít možnost žít na dobré úrovni, vzdělávat se a také realizovat své sny a ambice v celé Evropské unii. Nejde tedy pouze o solidaritu. Jde zde také o dobře fungující vnitřní trh. A posílený hospodářský růst ve slabších regionech je něco, co přispívá celé Evropské unii. Je také velice důležité mít dobrou spolupráci mezi členskými státy na územní úrovni. A musíme zdůrazňovat územní spolupráci také napříč, eh, a také přes hranice. Je velmi důležité, aby eh, se územní soudržnost dále rozvíjela. A každý, každé území má svůj vlastní potenciál pro rozvoj. A tento potenciál musíme podporovat. A některé oblasti mají, jako například na jihu, teplé podnebí, tak mohou žít z turismu, ale podobné možnosti máme na severu. Vzpomeňme například na ledové hotely. Lidé ve všech oblastech musí mít příležitost co nejlépe využívat potenciálu dané oblasti. politika soudržnosti musí stále více vycházet eh, z místních zkušeností vytváření politiky. Eh, v Kirené na severu eh, Švédska se bude konat konference během předsednictví. My jsme si tuto oblast vybrali, protože se jedná o region, který je velmi podstatný, a, a protože je specifický. Je daleko na severu Švédska a je to oblast, kde žije velmi málo lidí. Je to oblast, a kde se těží železná ruda a kde žijí také místní obyvatelé. Zde můžete Navštívíte například ledový hotel, můžete zde navštívit vesmírné výzkumné centrum a tak dále. Konference proběhne v září a bude zde Každopádně už hodně sněhu a tma, ale jsme velice rádi, že Danuta Hübner chce přijet na tuto konferenci a že se těší na tuto konferenci, protože zde bude možnost v rámci panelu diskutovat o důležitých záležitostech regionální politiky. A a budeme hovořit o tom, jak je možné nejlépe využívat územních eh, potenciálů ve prospěch všech. Zároveň se budeme zabývat a eh, strategií komise týkající se surovin. A tato strategie je velmi důležitá, pokud chceme mít dobře fungující evropské hospodářství. Švédsko velmi vítá tuto iniciativu. Myslíme si, že Strategie pro suroviny je podstatná pro zajištění pracovních míst. Nyní, pokud jde o rozvoj měst v souvislosti s regionální agendou, je nutné, abychom vypracovali kritéria pro další růst v této oblasti. Musíme se rovněž soustředit na a klimatické změny a integraci. Územní soudržnost je rovněž důležitá s ohledem na rozvoj makroekonomických strategií. Na tomto místě bych chtěla hovořit o baltské strategii. Pro Švédsko je tato strategie prioritou. Jsme přesvědčeni o tom, že strategie, která eh, překračuje národní hranice, je předpokladem pro to, aby bylo možné řešit společné výzvy, jako jsou klimatické změny, finanční krize a znečištěná moře. Návrh baltské strategie eh, je eh, návrh, který se snaží zvýšit konkurenceschopnost tohoto regionu. Budeme se snažit toho dosáhnout posilování vnitřního trhu a zvyšováním investic do infrastruktury, aby se pobaltský region dostal fyzicky blíže Evropské unii a také tím, že budeme investovat do inovací, výzkumu a vývoje. Zároveň chceme investovat do trvalé udržitelného rozvoje. Tato strategie nezahrnuje eh, žádné přidělování nových eh, peněz tomuto regionu, ba naopak. Tato strategie vychází eh, z myšlenky využívání současných zdrojů efektivnějším způsobem tím, že budou vznikat synergia, že bude lepší spolupráce. Chceme zajistit, aby zdroje Evropské unie byly dobře koordinovány a aby byly co nejefektivněji využívány. Baltská strategie je něco, o čem budete hovořit ve výboru na začátku října. A my budeme sledovat vaše diskuze velice úzce a doufáme, že budeme schopni zahrnout vaše názory do naší práce. Budu velice vděčná za jakékoliv diskuze o makroregionálních strategiích. Zmínila jsem některé výzvy, jako je globalizace, klimatické změny, energetika a demografické změny. S ohledem na tyto výzvy je jasné, že strukturální fondy se už využívají pro řešení těchto výzev. Je nutné, aby investice v tomto směru byly i v budoucnosti v souvislosti s územní soudržností a tím budeme podporovat trvalé udržitelný růst v budoucnosti. A nyní, pokud jde o ekologicko efektivní ekonomiku, domníváme se, že je velice důležité a zároveň, že je možné, abychom skombinovali hospodářské záležitosti, naše cíle v oblasti ekonomiky a environmentální udržitelnost. Domníváme se, že můžeme využívat jednak obnovitelné zdroje energie a zvýšit energetickou efektivitu či účinnost. Zároveň samozřejmě efektivní nové výdobytky v oblasti technologie a tak dále. To vše by nám mohlo umožnit zlepšit naši konkurenceschopnost a snížit náš dopad na, na klima, na životní prostředí 30 kohezní politiky a našeho rozpočtu v této oblasti už používáme pro investice právě do tzv. zelených technologií. Tento trend bychom měli, bychom tomto trendu pokračovali do budoucna. Transit nebo přesun do této oblasti je prioritou švédského předsednictví. Právě proto bychom se měli dívat na tuto oblast jako na možnost, která je zároveň příspěvkem k dosažení cílu Lisabonské strategie. V mnoha oblastech Evropy už vidíme tento přechod k těmto technologiím, vidím to na mnoha odvětvích, um, industriálních odvětvích, uh, které představují pionýry v této oblasti, průkopníky. A uvědomují si, že pokud využijeme této příležitosti, všech příležitostí, které umožňují přechod k těmto zelenějším ekonomikám, tak to znamená i určitou výhodu, ekonomickou výhodu do budoucna. Evropa stojí před úžasnou příležitostí, aby se právě stala takovým průkopníkem v této oblasti. A právě proto by švédské předsednictví chtělo vyslat velice jasný, velice eh, razantní příklad a signál, jak bychom se mohli stát právě takovou efektivní, ekologicky efektivní ekonomikou. Máme zde mnoho nástrojů, různé ekologické, transportní, e- environmentální, kohezní politiky, ekologické politiky. Toto vše jsou výborné příklady toho, jak bychom mohli přispět k tomuto přechodu k ekologicky efektivní ekonomice. Na závěr mého vystoupení bych ráda řekla následující. Váš regionální výbor, zároveň celý Evropský parlament eh, má velice důležitý mandát v tvorbě, v utváření Evropy jakožto celku. A v současné době, v této krizi, ve které se nacházíme, je zde mnoho lidí, mnoho lidí, který, kteří požadují vaše, mm, vaši vůči roli, vaše vedení v této těžké oblasti. Musíme Evropu společně posílit, musíme vytvořit nová pracovní místa, pocit bezpečí a kvalitní budoucnost našich občanů v Evropě. Těším se na kvalitní spolupráci s vámi a jsem přesvědčená, že máte mnoho příkladů, nápadů, myšlenek z vašich vlastních zemí a doufám, že společně překonáme všechny tyto problémy a že z toho vzejde silnější Evropa. Děkuji vám za pozornost a jsem připravena na vaše připomínky, poznámky a i na vaše otázky, tak abych to vše mohla předat předsednictví. Děkujeme, děkujeme za slovo. Děkujeme vám za toto vystoupení, za toto úvodní vystoupení, které velice jasně poukazuje na to, že se zaměřujete mm, na oblasti v kohezní politice, které i my považujeme za důležité, které nás čekají v následujících měsících. Nás, náš výbor Evropského parlamentu, hovořila jste o územní soudržnosti, o budoucnosti těchto politik, o ekologicko-lisabonských cílích a podobně. A nyní bych ráda zahájila diskusi. Paní ministrině, jak se o tom zmínila, očekávat nejenom otázky, ale i připomínky, poznámky, vše, co byste rádi řekli. Ráda bych nyní zahájila tuto diskusi. Začneme. Začneme s Konstant Skler pokud je připravená, a poté pan Oldrich a pan Vlasák. Děkuji, paní ministrině. Velice mě těší, že za švédského předsednictví chcete podporovat baltskou strategii. A říkám to proto, protože vedle politiky soudržnosti jsem se velmi zabývala politikou ehm, vztahu s Ruskem a v této věci to hraje důležitou roli, takže možná, že byste se k tomu mohla také vyjádřit, jak vlastně to může být spojeno s těmi otázkami třetích zemí. Mám potom ještě dvě otázky. Jako každé léto opět došlo k četným rozsáhlým požárům v, lese, v lesích. Včera jsme o tom diskutovali a pokaždé si já u toho kladu jednu otázku. Máme tady fond Solidarity v radě a mě by zajímalo, jestli švédské předsednictví by do toho chtělo vnést nějakou dynamiku a život a pokusil by se nařízení pro tento fond zjednodušit tak, jak navrhoval parlament, tak, aby bylo možné flexibilněji reagovat, pokud dojde ke katastrofám, k přírodním katastrofám, které zasáhnou některé části Evropské unie. Druhá otázka Dovedu si představit, že strategie Batského moře je také součástí so, um, fondu soudržnosti, ale mě by zajímalo, jak si představujete územní soudržnost, jak ji chcete podpořit. Máme zelenou knihu, komise tady má zelenou knihu, parlament se k tomu vyjádřil. Na podzim budeme muset v této diskuzi pokračovat a mě by zajímalo, kdybyste se k tomu mohla ještě vyjádřit a naznačit směr, kterým budete pokračovat. Děkuji. Uh, si myslím, že budeme mít několik otázek a poté odpovědi, takže pan Olbricht, vážená paní ministerko, vážená paní ministrině, děkuji vám Děkuji vám za vystoupení a vystupuji jakožto koordinátor za EPP zde v Evropském parlamentu. Rád bych položil následující otázku, která se týká předsednictví a rady. Vyslechli jsme si vaše vystoupení, a zároveň jsme z různých zemí slyšeli různé názory na to, co to je kohezní politika, co to je politika soudržnosti. Já jsem bedlivě poslouchal váš projev a slyšel jsem několik aspektů. Na jedné straně jste hovořila o lisabonských prvcích kohezní politiky, politiky soudržnosti a pravděpodobně se budete snažit podporovat inovace. Ovšem, doufám, že dojde i k tomu, aby došlo k zlepšení situace v regionech, k posílení regionu. Já si myslím, že především ovšem v této politice jde o rovné příležitosti, o to, abychom vyrovnali rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. A já vím, že Švédsko by se do budoucna chtělo zabývat i druhým cílem politiky soudržnosti. Myslím si, že je zde i velice dobrá příležitost pro konverzi. Ovšem já zde slyším různé hlasy, různé názory. Můžeme očekávat od švédského předsednictví nějaký pokrok, pokud jde o zjednodušení. Si myslím, že je velice důležité, abychom posílili kohesní politiku, tak aby přinášela užitek celé Evropské unii a nejenom v některých oblastech. A pokud jde o radu, máme zde několik neformálních informací, pokud jde o zjednodušení různých nařízení ve světle stávající krize. A rád bych se v této souvislosti zeptal paní ministrině, jaká nálada převládá na půdě rady, jaké jsou tam pocity, pokud jde o nějaký nějakou potřebu změn v této oblasti, protože si myslím, že je to důležité a mohlo by to mít dopad na Evropský sociální fond. Ještě pan Oldřich Vlasák a poté budete reagovat. Takže Předsedkyně, eh, paní ministrině, já jsem velmi rád, že můžeme nyní si vyměnit zkušenosti a názory na vaše budoucí předsednictví a dovolte, abych ocenil velmi dobrou spolupráci mezi eh, Francií, Českou republikou a Švédskem při přípravě toho dlouhodobého programu a ocenil i krok zapojení samospráv. Jak víte, tak asociace samospráv z těchto třech zemí vytyčila své priority, které byly zohledněny v tomto programu. A protože jste také zmínila větší roli měst a obcí při rozhodování, Chci se zeptat, eh, jakým způsobem chcete dále zvyšovat podíl integrovaného přístupu v těchto nových strategiích, protože tím daleko lépe zefektivníme využití finančních prostředků. A druhá má otázka směřuje eh, k těm regionálním strategiím. Eh, vy jste si vytyčili prioritu v té pobaltské oblasti. Jaký je váš názor na vznik dalších obdobných regionálních strategií, například k podunajské a jiným. Jestli si tyto strategie nakonec nebudou nějakým způsobem překážet, nebo jestli nebudou rozmělňovat tuto politiku soudržnosti. Děkuji. Děkujeme. A nyní poprosíme paní ministrině, aby odpověděla na tyto položené dotazy. Děkujeme. Děkuji za všechny připomínky, děkuji za všechny otázky. Začala bych balskou strategii, to byla součást první, ale i druhé, i poslední otázky. Myslím si, že je dobré, abychom se podívali, jakým způsobem využívat různé nástroje přeshraničním způsobem, tak abychom spolupracovali kvalitnějším způsobem. Velice se těším na tuto spolupráci, protože si myslím, že všichni se v této oblasti snažíme nalézt cíle nebo možnosti lepší spolupráce. Samozřejmě, že když spolupracujete s různými zúčastněnými stranami, musíme být otevření. Jakmile máme nějaký konkrétní projekt, tak tato spolupráce samozřejmě poté nesmí být nějakou uzavřenou spolupráci. Vždycky to musí být otevřená možnost Samozřejmě, že víme, že dochází k různým diskuzím s třetími zeměmi, různé projekty a tak dále. Já si myslím, že je to dobré, že je to kvalitní a zároveň je důležité, když hovoříme třeba o tom podunajském regionu nebo o balském regionu, jak jste se o tom zmínil, je velice důležité identifikovat na čem konkrétně chceme spolupracovat. Poté rozvinout diskuzi. Musíme se od samotného počátku zaměřit na konkrétní věci, na konkrétní důležité oblasti, které čekáme, které priority v té které oblasti čekáme. A právě poté se do toho může zapojit ta širší diskuze, širší spolupráce. Z hlediska švédské vlády bych ráda řekla, že mnoho našich oddělení, úředníků, zúčastněných stran i součástí celé naší společnosti se zapojilo například do této konkrétní balské spolupráce. Snažíme se rozdělit odpovědnosti mezi jednotlivá oddělení, mezi jednotlivé orgány, různé instituce, tak abychom mohli poté vyžadovat i určitou odpovědnost nebo určité výsledky od těch zainteresovaných, které se staly zúčastněnými stranami tohoto projektu proto si myslím, že je velice dobré, kvalitní a inspirující mít mm, tento typ spolupráce v Balské oblasti nejde pouze o kohezní politiku, o politiku soudržnosti, kterou chceme propojit, nebo na základě které bychom chtěli propojit tyto země v Pobaltí. Já jsem včera vystoupila i v ITRE a hovořili jsme o tom, jak bychom mohli propojit, řekněme, pobaltské země Švédsko, Finsko v oblasti energetiky například novou energetickou síť a podobně. Tak abychom propojili tyto oblasti i například právě v této oblasti distribuce energií a podobně. Čili myslím si, že je velice dobré, abychom viděli poté i konkrétní výsledky, nejenom nějaké programy, na které se neustále díváme a které očekáváme. Nyní, když se podíváme na Fond Solidarity, samozřejmě, mm, že jsme si vědomí toho, že to trvá trošku dlouho a tak dále. My se samozřejmě snažíme o to, aby tyto finanční prostředky se využívaly co možná nejúčinnějším, nejefektivnějším způsobem. Ovšem je to neustálá práce. Ne? Je to mm, práce, která nestojí jenom před naším předsednictvím, ale před ostatními předsednictvími a tak dále. Samozřejmě, jak už jsem se o tom zmínila na počátku, kdybyste vy byli ti, kteří přijímají tuto pomoc, kdybyste byli na té druhé straně bariéry, tak samozřejmě vy byste konkrétně věděli, jak nesmírně důležité pro vás je, aby tyto fondy, aby tyto mechanizmy fungovaly velice efektivně a účinně. Čili na národní úrovni, na evropské úrovni musíme všichni, všichni dát hlavy dohromady a zjistit, jakým způsobem bychom mohli zlepšit účinnost těchto fondů, pokud jde o územní spolupráci ta diskuze, která nás čeká v Kiruně, tak ta bude velice zrušující. Budeme se snažit zlepšovat územní spolupráci, samozřejmě na této konferenci a představuje to i přidanou hodnotu. Různé regiony Evropy se potýkají s různými podmínkami, ale společně právě v, té, v tom společném uh, úsilí je ta síla. Já, když se podíváme na základě mých zkušeností, jakmile si identifikujete své silné stránky, slabé stránky ve svém regionu a poté nastolíte praktickou spolupráci a využijete zručnosti, schopnosti všech uh, eh, zúčastnění, tak jenom poté se můžete z této krizové situace dostat. Když se podíváme například na, na naší konkrétní situaci ve Švédsku, tak eh, my jsme se snažili využívat eh, politiku soudržnosti a různá partnerství, která jsou aktivní u nás, abychom pomohli těm, kteří například se obstli ve svízelné situaci, kteří přišli o pracovní místa a snažili jsme se aktivním způsobem podpořit tyto občany a pomáhat jim. Myslím si, že mnoho struktur prokázalo poté v praxi, že skutečně jsme je nastavili dobrým způsobem. Právě proto si myslím, že bychom měli zajistit to, aby tyto struktury, aby tyto fondy, tyto mechanismy fungovaly efektivněji, méně byrokratickým způsobem a účinnějším způsobem. Pokud jde o budoucí politiky soudržnosti. Já vím, že samozřejmě v různé země na to nahlížejí různým způsobem. Není žádným tajemstvím říci, že různé politické strany rovněž nahlížejí na tyto politiky jiným způsobem nebo na tyto možnosti. Ovšem, měli bychom nalézt nějaký společný mechanismus nebo společný jmenovatel, který, na kterém bychom se mohli dohodnout my všichni, všech 27 zemí, tak abychom do budoucna mohli být aktivní, skutečně aktivní politiku soudržnosti a zároveň jsem přesvědčená o tom, že tím, že tyto politiky zefektivníme a že je propojíme s lisabonskými cíly, tak poté bychom mohli zvýšit i účinnost těchto politik. Ovšem, do budoucna právě to budou ty nejslabší regiony, které budou vyžadovat nejvíce pomoci, nejvíce zdrojů. U nás, například ve Švédsku, já si myslím, že budeme spíše schopni využívat naše národní zdroje, abychom pomohli našim regionům. Ovšem, to je jen jako příklad, ale zároveň si myslím, že je důležité, abychom na to nezapomínali, abychom o tom vedli diskusi, čím, čím kvalitnější bude tato politika soudržnosti, čím lépe ji propojíme s ostatními strategiemi, například právě ta ekologicky efektivní ekonomika, čím lépe to provedeme, tak tím užitečnější budou ty finanční prostředky, které na to využíváme a tím jednodušší bude identifikování jednotlivých priorit této oblasti. Pokud je o nějaké neschody na půdě rady ohledně těch zjednoduš zjednodušených postupů a tak dále. Nejde o to, že by tam došlo k nějaké patové situaci. Ovšem, každý má nějaký názor, každý se samozřejmě musí podívat na své mm, samozřejmě postoje a tak dále. Občas někteří se snažíme prosazovat své vlastní zájmy, nebo řekněme, máme některé příklady z národní úrovně, ovšem my se na půdě rady snažíme samozřejmě dospět k nějakému společnému identifikování, zjednodušení postupů, tak abychom získali kvalitní výsledky. Poté já samozřejmě budu potřebovat vaše vstupy, vaší pomoc, tak abych mohla poté prosazovat i vaše vlastní zájmy, vaše názory, abychom se podívali společně na to, jak zjednodušit procesy. Pokud jde o, no, o místní samozprávy, o města, o vesnice, jak je zapojit efektivní, strategickým způsobem, potřebujeme prostě zapojit více lidí. Více lidí. Já osobně mohu říci, z té druhé strany mé vlastní zkušenosti. Samozřejmě je zde mnoho lidí v městech, na vesnici, kteří se chtějí zapojit, kteří chtějí být aktivní, kteří chtějí být součástí. Ovšem ve stávajícím okamžiku jsou jaksi vyloučeni z této práce. Domnívám se, že největší výzvou pro nás, pro všechny je, aby jsme měli tyto místní rozvojové skupiny, malé podniky, ženské spolky a tak dále. Všechny tyto skupiny na místní úrovni, které nejsou součástí této diskuse, měli bychom je zapojit. My, politici, my, kteří tvoříme politiky, bychom měli zajistit to, že umožníme těmto lidem tento přístup k této diskusi, abychom je vyslyšeli, abychom zde byli pro ně, abychom skutečně zajistili, abychom, abychom byli schopni vyslechnout si jejich názory, jejich, jejich postřehy, jejich, jejich eh, typy, čili takové širší partnerství, které je nesmírně důležité. Samozřejmě podniky, drobné, malé podniky mají ohromné, vidíme zde ohromné možnosti, protože velice často je pro ně obtížné zapojit se do těchto diskuzí a jakmile bychom chtěli samozřejmě dosáhnout úspěchu v tomto růstu, tak bude, musíme, musíme být zároveň schopni pochopit, co je potřeba, co to znamená, co potřebují lidé. Musíme zapojit lidi do podnikatelství, potřebujeme více podnikatelského ducha, potřebujeme více partnerství, potřebujeme více inkluze, tak aby skutečně naši lidé se zapojili do celého tohoto procesu. Děkujeme. Další dotaz. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní ministrině. Politika soudržnosti v minulosti skutečně velice přispěla k tomu, aby méně rozvinuté regiony byly stabilizovány a dále se rozvinuly. V tuto chvíli ovšem před námi stojí dvě důležité otázky. Za prvé, jak eh, politika soudržnosti Evropské unie může být hodnocena, jak je možné měřit její výsledky a za druhé, Máme zde hospodářskou a finanční krizi a ta vyvolává otázku, jestli ty oblasti, které dosud měly dobrou strukturu, ale možná díky těm dopadům, eh, které nyní krize přináší, by mohly spadnout mezi ty oblasti, které potřebují pomoc. A já tady mám několik otázek. Zajímalo by mě, jak stojí švédské předsednictví k otázce určitého hodnocení eh, dosavadní eh, politiky soudržnosti. A za druhé, máte nějaké ukazatele, které eh, poukazují na to, že některé dosud silné regiony by se mohly stát těmi oblastmi, které by potřebovaly pomoc právě z politiky soudržnosti. A potom jste zmínila další aspekt, a to je eh, zrychlení vyplácení prostředků dosavat, ne, dočasným vyplácením 100%, je tam návrh komise eh, k tomu, aby se změnilo nařízení. A já se tady kladu otázku, jestli to je eh, skutečně cílené opatření, které souvisí s tím, že členské státy spolufinancování mohou zajistit také tím, že si vezmou úvěr, nebo tím, že zkrátka tam budou využity úvěrové prostředky. A mě by zajímalo, jestli komise má nějaké, nebo jestli vy máte nějaké informace o tom, jestli členské státy eh, mají dostatek úvěru, protože oni jsou odkázáni na to, že tam je to stoprocentní vyplácení, protože určitě jsou tam nějaké země, které vlastně by to spolufinancování musely zaručit i nějak jinak. Děkuji, François Alfonsi. Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině. Já tady hovořím za zelené a já vám děkuji za to, eh, co jste tady říkala a ceníme si některých věcí, jednak pokud jde o ten váš záměr vůči různým kulturám, já jsem z Korziky a jsem tady v alianci eh, liberální alianci v Evropě a my chceme skutečně, aby tady byla kulturní rozmanitost, aby to vše eh, bylo zohledňováno. A potom se také naznačila, že chcete podpořit růst slabších regionů a chcete, aby tento politický přístup vlastně vycházel e, z e, územní e, základny a že důležitá je také přeshraniční spolupráce. A tím, jak jste přistupovali k té balské otázce, jste ukázali, že v těch velkých ekologických a jiných oblastech je potřeba k tomu přistupovat globálně a já si myslím, že takto by se mohlo přistupovat i ke středozemní oblasti. Já si myslím, že tady můžeme vzájemně využít eh, naše zkušenosti, ale pokud jde o Korziku, tak mě skutečně velice překvapuje, do jaké míry politiky zanedbávají vyměnu zkušeností mezi lidmi nebo spolupráci zanedbávají. Eh, tady je problém eh, ohrožuje to i turism, je ohrožen turismus a vypadá to, že se to celé jako uzavře, je tady problémy finanční a mě by zajímalo, jestli vaše předsednictví chce provést nějaké hlubší reformy, tak aby přes hraniční politiky mohly být silnější, mohly zacházet dále, tak aby se eh, zkrátka eh, jak si vyměně, eh, rozšířila cirkulace mezi různými národy. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou vaše priority ohledně souvislosti mezi klimatickými změnami a kohezní politikou. Švédské priorita je boj proti klimatickým změnám. Jak jaká bude souvislost mezi těmito dvěma e, věcmi. E, bude zde nějaká souvislost e, mezi regionální politikou a klimatickými změnami? Za druhé, to je provokativní otázka. A jedná se o situaci v radě. Já bych řekl, že v krizi, kdy i silné regiony bojují s nezaměstnaností, je jasné, že se eh, všichni budou snažit třeba investovat do infrastruktury, a to i v rozvinutých regionech. Vznikne zde eh, konkurence, eh, protože ve všech regionech budou lidé chtít vytvořit pracovní místa. A takže peníze z kohezní politiky nepůjdou jenom do infrastruktury v chudších regionech. Myslím si, že to bude asi problém. A já bych řekl, že to bude eh, problém i v dlouhodobém výhledu. Co si o to myslíte? Děkuji. A poslední kolega, Erika Mane. Ještě tamhle se někdo hlásí? Eh, takže nyní si poslechneme odpovědi a poté budeme mít další dvě otázky. Eh. Děkuji za tyto vaše příspěvky. Pokud jde o politiku soudržnosti a o její hodnocení, tak se donívám, že je samozřejmé, že je potřeba je hodnotit. Pokud si chceme politiku soudržnosti zachovat, tak je potřeba, aby byla dobře sledována, hodnocená, aby byly eh, sledovány její výsledky a musíme také vzít v potaz eh, to, jak tato politika soudržnosti navazuje na jiné e, politiky Evropské unie. Je potřeba si stanovit určité cíle a potom je potřeba, protože ty cíle jsou spojeny s určitými rozpočtovými položkami, sledovat, jak je to naplňováno. Je třeba sledovat to, co má být provedeno na evropské úrovni, anebo potom na regionální, lokální, národní, zkrátka, protože všechno se nedá řešit v rámci politiky soudržnosti, pokud jde o ty nové regiony. tuto chvíli vám mohu pouze říci, že bude potřeba zhodnotit eh, tyto věci pro následující období. Můžeme samozřejmě pracovat eh, také prostřednictvím té stávající eh, legislativy, ale řekla bych, že je důležité abychom si uvědomili, že politika soudržnosti je pouze určitou součástí společné politiky. Máme tady různé plány obnovy a potom různé národní investice nebo akce na posílení finančního odvětví. Je tedy velice důležité, aby tento finanční systém fungoval a role eh, politiky soudržnosti by neměla být v rozporu s jinými uh, aktivitami. Všechny tyto aktivity se vlastně jaksi podporují vzájemně v této obtížné situaci. Pokud jde o splácení fondů, tak je samozřejmě potřeba, aby to vyplácení bylo efektivní, aby bylo rychlejší. V tuto chvíli se diskutuje o spolufinancování. Já si myslím, že pokud chcete nějaký projekt a chcete, aby byl financován z těchto prostředků, tak je potřeba, aby eh, tady k tomu jste také přidali určitou část prostředků, protože tím vlastně na sebe berete zodpovědnost za tento projekt. Já chápu, že pro některé státy je to obtížné, ale toto je velmi důležitá otázka zásad. To jsou prostředky daňových eh, poplatníků a když využíváte tyto prostředky, tak musíte být ochotni k tomu přidat také část svých vlastních prostředků. Jak jsem říkala, diskutuje se o tom, hovoříme o spolufinancování a v tuto chvíli zatím ještě není rozhodnuto, jak s tím naložíme, jsou tady různé názory. To je vše, co vám mohu po té diskuzi, co jsme měli na radě ministrů říci. Pan Alfonsi? Podle mého názoru je důležité, abychom samozřejmě chránili eh, evropské kultury a územní soudržnost, to je dobrý způsob, jak ty regionální místní kultury zachovat. Iniciativa té balské politiky má ten důvod, že tady bylo mnoho regionů, které chtěli dělat něco společně a my jsme ukázali, že je možné vzájemně spolupracovat. A já doufám, že díky této strategii bude možné jít příkladem pro další místa. Já sama jsem během tohoto léta navštívila Milán a diskutovala jsem eh, s místními lidmi a byla jsem velice překvapena tím, kolik práce se odvádí v oblasti Středomoří, aby se eh, celá tato oblast posílila. Já si myslím, že je potřeba vyzkoušet nejrůznější pracovní metody a musíme se od sebe vzájemně učit. Pokud jde o, o politiku klimatu, o politiku soudržnosti, tak si kladu otázku, jestli jsou v rozporu. Ne, myslím si, že ne, je tomu právě naopak. Pokud jde o mě, pokud jde o Švédsko, tak já si myslím, že právě v tento okamžik máme ekonomickou krizi, ztrací, ztrátím, eh, ztrácíme pracovní místa a právě v tento okamžik musíme navrhnout novou strategii pro Evropu. Jak můžeme vytvořit nová pracovní místa? Jak můžeme zůstat na špičce? v čele. A já si myslím, že to může být právě v oblasti klimatických otázek. Musíme snižovat emise eh, skleníkových plynů a já si myslím, že tady Ehm, musíme pracovat na nových energetických strojích, na nových eh, způsobech dopravy, na efektivnějším využívání energetických zdrojů, eh, jsou tady možnosti nových služeb. Zkrátka je tady celá řada kroků, které můžeme učinit. A tady nestačí, abychom byli někde v druhé řadě. My musíme být v té první řadě. Evropa musí být na špičce a já si myslím, že my máme skutečně vynikající podmínky. Uh, podle toho, jaké mám kontakty s USA, s Čínou a tak dále, tak si myslím, že to mohu říci. Oni velice investují do těchto oblastí. A mě znepokojuje jedna věc. Zatímco my tady eh, klidně diskutujeme o programech a investicích a tak dále, tak oni už investují. Takže my jaksi zaostáváme, pokud jde o ty investice. Proto si myslím, že je důležité, aby Evropa Eh, byla, zůstala v čele, pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů, pokud jde o energie, o udržitelný rozvoj, ale také v oblasti průmyslu, eh, pokud jde o rozvoj podniků a tak, abychom měli více nových pracovních míst. Já si myslím, že tady tyto věci, eh, ta politika v oblasti klimatu a politika inovači, inovací a tak dále, ty nemusí být v rozporu vlastně toto je takový nový přístup, kde vlastně se spojují všechny tyto ambice a politika soudržnosti ta tady také může hrát velmi důležitou roli, abychom dosáhli výsledku. Rika Manen. Puheenjohtaja, arvoisa ministeri, kiitokset näkemyksistä. Vážená paní ministrině, a děkuji za a vaše slova, že vaše ambice, která jste, které jste prezentovala. Je velice důležité, že jako předsedkyně rady zdůrazňujete a regionální politiku během následujícího půl roku. A hovořila jste o některých důležitých otázkách, ale já bych se chtěla soustředit na strategii Baltského moře a na její propojení s regionální politikou. Tato strategie je velice důležitá a je podstatná především pro tento region. Je velice podstatné, abychom propojili tuto otázku s, ostatními, s otázkou ostatních regionů Evropy. Pokud se podíváme na Pobaltí, je jasné, že zde nejde jenom o to, aby z toho profitovala eh, velká města, ale všichni občané eh, na březích tohoto moře. A myslím si, že všichni občané této oblasti se skutečně zajímají o tuto strategii. Jak vy během svého předsednictví se budete snažit o to, aby i ostatní města, která nejsou přímo na březích Baltského moře, se připojila k, k pobaltí nebo k této strategii. Děkuji. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně, to bylo velice zajímavé, eh, že jsme si vyslechli slova paní předsedkyně a předsedkyně, tedy předsedkyně rady. A hlavní problém bude, že ceny za konvenční energie jsou v tuto chvíli poměrně nízké. Takže je tady určitý cenový tlak, ten se vytváří na trhu a je obtížné se mu vyhnout. A například energie větrná nebo solární, ty jsou relativně drahé. A mě by zajímalo, paní ministrině, co švédské předsednictví v tomto směru plánuje. Chcete skutečně tam dělat nějaké zásahy do těch cen, tak aby jste podpořili zelené energie, anebo to chcete nechat eh, na trhu a budete mít nějaké pilotní projekty. V takovém případě potom bude pokrok závislý na tom, jak se budou rozvíjet ceny například ropy a nebo plynu. A potom další téma kritika evropských programů je spojena s byrokracií. Mě by zajímalo, jak v tuto chvíli vypadá diskuse v radě, pokud jde o snižování byrokracie, především pokud jde o ty velmi přísné kontroly, které jsou prováděny během doby, kdy běží programy. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké nové nápady, nové podněty, jak při, při rozdělování prostředků, Eh, toto posunout. Potom, jaké indikátory v tuto chvíli řešíte v radě, tedy jakým způsobem budou regiony v budoucnosti definovány, bude to podle nezaměstnanosti, podle příjmu na hlavu, jsou tam nějaké nové přístupy. Možná byste nám mohla rychle říci, jak ta situace vypadá. Děkuji. Poslední řečník Josef Matula. Eh, doamnă ministru, doamnă stimați colegi, Vážení paní, vážená paní předsedkyně, paní ministrině, vážení kolegové, velice vám děkuji za vaši prezentaci, děkuji za vaše komentáře. Mám pouze jednu stručnou otázku. Vím, že čas eh, rychle utíká. Já jsem z Rumunska, eh, z západní části a mě by zajímala jedna věc, která se týká malých a středních podniků, ale vlastně i velkých. Jde o zjednodušení postupů eh, při získávání evropských fondů. Uvedu několik případů. Některé podniky a někdy vlastně i nadnárodní podniky předložily projekty tak, aby získali financování k tomu, aby mohli vytvořit nová pracovní místa a 1700 nových pracovních míst, které jsme chtěli vytvořit v nějakém podniku, v tomto období krize tě, tohoto počtu se to týká. A týká se to samozřejmě lidí, eh, kteří jsou v nižší eh, sociální třídě. A tento podnik vyžaduje v krizi prostředky, tak aby mohl vytvořit eh, tyto pracovní místa. Je potřeba, aby postupy za tímto účelem byly zjednodušeny. Pokud rychle neobdrží tyto finance, tak se nepodaří tento projekt zrealizovat a oni si budou muset eh, poradit jinak, tito lidé. A já ještě jednou tedy opakuji, tam, kde skutečně jde o vytváření pracovních míst, tak je prioritou, aby ty finanční prostředky byly skutečně uděleny. Je potřeba, aby rada se tím zabývala a aby zjednodušila tyto postupy. Oh, ještě tady máme jeden dotaz, takže poslední otázka, prosím. Äh, aitäh, proua äh, esimees, äh, lugupeetud minister. Ühe Balti riigi... Vážená paní ministrině, a jsem z pobaltské země a e, vidím, že tedy e, strategie Baltského moře je jedna z vašich priorit. Když jsme ale byli ve Štrasburku, Mnoho kolegů položilo otázku a týkající se této strategie. Poukazovali na to, že tato strategie je prioritou, ale že, ne, že není dostatek prostředků na její realizaci. Můžete nás uklidnit eh, v o tom, že v následujícím rozpočtu bude dostatek zdrojů pro strategii Baltského moře. Bez zdrojů tato strategie zůstane jenom pohádkou. Druhá otázka. Já jsem z Estonska, eh, z nejmenšího státu, z nejmenšího pobaltského státu. Vy hovoříte hodně o spolupráci a o rozvoji, ale co můžete říci Estonsku? My máme 1,3 milionu obyvatel a 15 oficiálně nezaměstnanosti. To se skoro blíží eh, sociální katastrofě. Máte nějaký návrh na řešení? Takže jsme se dostali na konec otázek a nyní bych eh, předala slovo paní ministrině. Tak eh, Děkuji ještě jednou. Jsem velice ráda, že je zde tolik lidí, kteří se soustředí na strategii Baltského moře. Já jsem velice ráda. Znamená to, že zde existuje zájem, abychom spolupracovali. Lidé říkají, že eh, to představuje určitou novou politiku, která může být eh, ku prospěchu nám všem otázka byla, jak můžeme přimět eh, ostatní části pobaltských zemí nebo zemí v tomto regionu, aby z toho profitovaly nejenom pobřežní oblasti. A strategie Balckého moře není jenom pro pobřeží, je skutečně pro celý tento region. Z tohoto důvodu eh, národní vlády a vnitrostátní organizace musí zajistit, aby do této strategie zahrnuly také jiné části těchto zemí než jenom pobřeží. Je dobré, že o této otázce hovoříte, ale moje zkušenost, moje dosavadní zkušenost ukazuje, že je velice podstatné, aby celý region byl do této strategie zahrnut. A musíme na to dát pozor. A nyní k té poslední otázce, kterou jsme slyšeli. Podívejme se na to, co se v této oblasti nyní děje. A strategie Baltského moře neznamená to, že bude nový rozpočet. Znamená to, že budeme využívat eh, zdroje, které již máme, efektivnějším způsobem. Podle mého názoru a podle názoru mnoha ostatních je hlavní otázka to, jak získáme eh, více lidí k tomu, aby vytvářeli inovace, aby přicházeli s novými obchodními myšlenky, myšlenkami a vytvářeli nová pracovní místa. Eh, je třeba, aby země eh, spolupracovaly a aby tak vznikalo více příležitostí pro podniky dostat se na trh. Ve vládě jsem odpovědná za podnikání a obchod. A já si myslím, že eh, tento sektor je velice důležitý eh, v pobaltské oblasti. Můžeme ale udělat mnohem více pro to, abychom posílili eh, možnosti místních podniků, aby se dostali na trh. Musíme vytvořit lepší podmínky pro tyto podniky. Hovořili jsme o tom včera ve výboru ITRE, hovořili jsme o zjednodušování pravidel. A také Rada pro eh, konkurenceschopnost se tímto eh, zabývala, ale myslím si, že tím se musí zabývat každý, abychom omezovali byrokracii. Je v zájmu nás všech, aby malé a střední podniky eh, vydělávaly a dobře fungovaly. A nyní k otázce větrné energie, solární energie a jak můžeme zacházet s cenami. Pokud chceme mít trvale udržitelné zdroje energie, na začátku možná budeme muset využít různých cest k tomu, jak podporovat nové technologie. Máme různé systémy v Evropě. Ve Švédsku využíváme tržního systému, který funguje relativně dobře na podporu obnovitelných zdrojů. Znamená to, že dostáváte peníze za, svoji, za energii vypro, vyprodukovanou ekologickým způsobem. A v jiných zemích existují jiné systémy, které také fungují relativně dobře. Takže je nutné na začátku při zavádění těchto ekologických technologií tyto technologie podporovat, ale e, to samozřejmě není dlouhodobá otázka. Já jsem velice optimistická, pokud jde o obnovitelné zdroje. Podívejme se na e, zdroje e, větrné energie. Německo, Dánsko, Švédsko jsou země, které se velice soustředí na tuto energii. A pokud se podíváme 20 let zpět, situace se skutečně změnila, takže myslím si, že otázka větrné a sluneční energie je velice vzrušující. Je to skutečně směr, který se celým, kterým se celý svět bude vydávat. A bude zde velká poptávka. A tímto způsobem nejenom chráníme životní prostředí, ale vytváříme také celý nový průmysl, který potřebujeme pro vytváření pracovních míst v Evropě. A další způsob, jak podporovat naše ekonomiky, je výzkum, vývoj a inovace. Máme řadu programů na evropské úrovni, které souvisí například s plánem obnovy, s energetickou efektivitou a tak dále. Jak jsem řekla, je velice podstatné, abychom využívali nástrojů, které máme a ubírali se tímto směrem. To, k čemu dochází v současné době ve Švédsku, je, že mnoho místních společností a mnoho měst a spolupracuje a vytvářejí partnerství pro obnovitelné zdroje. A jsme svědky toho, že se, to, že se je to stává na místní úrovni. Takže zdá se, že lidé skutečně chtějí využívat obnovitelných zdrojů. A pokud se podíváme na, kontrolní, na kontrolu projektu, myslím si, že je třeba zde najít určitou harmonii. Využívá se zde peněz daňových poplatníků, takže je třeba zde mít kontrolu, ale na druhé straně je třeba, aby využívání fondu bylo co nejjednodušší pro vedoucí projektu. Někdy obvinujeme hodně Evropskou unii za problémy na národní či místní úrovni. Já jsem eh, ve Švédsku jako ministrině odpovědná za to, abych zaručila, že projekty v naší zemi probíhají řádně. Ale myslím si, že i na evropské úrovni existuje odpovědnost za to, abychom zjednodušili tok peněz. A jak eh, poslanec eh, zmínil, je podstatné, aby zdroje se dostali k lidem, kteří je potřebují. Nyní pokud jde o eh, státní podporu, jak víte, hovořili jsme eh, eh, v poslední době o automobilovém průmyslu. Myslím si, že je třeba, aby zde existovala určitá rovnováha Pokud jde o podporu, která by se mohla stát dlouhodobou podporou, představujete určité riziko pro konkurenceschopnost. V dlouhodobém eh, výhledu podporujeme eh, obchod a konkurenceschopnost jednotlivých společností, ale v krátkodobém výhledu eh, je možná nutné využít státní podpory. V dlouhodobém výhledu, ale v každém případě chceme, aby trh fungoval na základě zdravé konkurenceschopnosti na tomto místě musí vlády sehrát svoji roli. Myslím si, že jsem odpověděla na otázky, které zde padly. A na závěr bych chtěla říci ještě jednu věc. Skutečně si vážím vašeho závazku a myslím si, že s ohledem na to, v jak problematické době se nyní nacházíme, je velice důležité pro nás všechny, abychom jasně ukázali, že Evropská unie je schopna bojovat proti eh, hospodářské krizi. Musíme se nadále snažit zefektivňovat naše nástroje, které máme k dispozici. V Evropě máme mnoho schopností, mnoho dovedností, a které švédské předsednictví chce využívat. Já jsem velice ráda, že zde, jsme zde dnes měli tuto diskuzi. Bohužel zde nebudu moci být po každé protože eh, budu mít eh, další setkání různých výborů či ministrů, ale v každém případě budu sledovat vaši eh, práci a společně s mým kolegou. Mnohokrát děkuji za vaše myšlenky a těším se na spolupráci s vámi. Děkujeme, Paní ministrině, já myslím, že bych mohla říci za všechny kolegy a kolegyně v našem výboru, že si opravdu velice ceníme vaše odhodlání v této politické agendě, která je ambiciozní v těch následujících měsících. Já už jste se o tom zmínila, vy jakožto ministrině pokrýváte hodně oblastí, ale to je dobré. To je dobré, protože díky tomu máte integrovaný přístup k rozvoji a to je jediný způsob, jak v současné době postupovat. Jistě víte, že každá z našich institucí má svou vlastní agendu a my i zde v našem výboru, v našem parlamentu děláme všechno to, aby naše životy Evropanů byly co nejlepší. Ovšem víme, že spolupráce představuje přidanou hodnotu a proto se budeme snažit o spolupráci, tak jak jste to otevřeně navrhla. Myslím si, že tato synergie společné práce je nejlepší. Právě proto vám děkujeme za toto odhodlání a těšíme se na spolupráci a zároveň i v říjnu, že se uvidíme a na té konferenci a že budeme společně schopni udělat ještě více. Děkujeme. A nyní dvě minutky jenom, abychom se rozloučili s paní ministriní a poté to bude bod číslo 10.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 Uh, tak a nyní bych navrhovala, abychom pokračovali. Tím ušetříme čas pro další body na našem programu. Ráda bych, abyste se podívali, abyste se teda usadili všichni a abychom se podívali na bod číslo 10. Ráda bych vás informovala, a už jsem se o tom zmínila i včera, že jsme od předsedy Evropského parlamentu obdrželi dopis, který poslal všem předsedům výboru, pokud jde o otevřené záležitosti šestého legislativního období a priority stávajícího. Uh, a v tomto dopise nás požádal, abychom do 9. září předložili všechny informace z našeho výboru, všechny záležitosti, které se týkají pravidla 214, 59 a 66. To znamená všechny ty otevřené záležitosti, ve kterých se vyžaduje naše konzultace nebo kde budeme zastoupeni. To znamená tak, abychom uspokojili tuto žádost předsedy parlamentu, sekretariát předložil takový návrh dopisu, který se stává svou částí. První část obsahuje informace ohledně právě těchto ještě nevyřešených otázek a zde je naší povinnosti reagovat, čili to je první část tohoto dopisu a tato záležitost musí být odeslána do 9. 9. a druhá část se dotýká politických priorit a tu poté můžeme dodat k této první části dopisu. Ráda bych všem podotkla to, že to nemusíme odeslat nebo můžeme poslat později. Samozřejmě myslím si, že by nebylo rozumné, abychom, se, abychom to neodeslali vůbec. Čili koordinátoři včera projednali tento návrh dopisu a došlo k jeho pozměnění na základě návrhu zelených, GUE, mají EPP, pan Piper. Ano. Čili tyto připomínky jsme do dopisu zakomponovali a všechno vám, všechno jsme vám odeslali včera večer e-mailem a dneska to máte k dispozici ve svých složkách. Ráda bych vám ještě oznámila to, že ta první část dopisu nepředstavuje žádné problémy pro koordinátory, pro nás, pro výbor REGI. Jediná otevřená záležitost je fond Solidarity. Pro nás to není kontroverzní otázka. A druhá se týká všech výzev. Myslím si, trochu mé vlastní, můj vlastní pohled. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom poslali obě dvě části předsedovi parlamentu, ale samozřejmě bych ráda řekla ještě velice jasně to, že je-li tam cokoliv, co byste chtěli změnit nebo doplnit, tak ta druhá část tohoto dopisu, to znamená ta, ten náš plán jakožto živý organismus, který se ještě podřídí určité diskusy. Já doufám, že dojde k hlubší debatě v brzké budoucnosti. Dnes může proběhnout první rozprava budeme se snažit dosáhnout dohody. Zdá se, že je možné dosáhnout dohody ohledně druhé části, tak abychom mohli obě dvě části odeslat. Čili zahájila bych rozpravu o druhé části toho dopisu. Je na nás, na našem výboru, abychom se rozhodli, zda tam ještě něco dodáme, nebo zda to odešleme v této formě. Čili ráda bych požádala o individuální poznámky poslanců, máte-li jakékoliv poznámky Konstanz Krell začne. Děkuji, Danuto. Mám dvě věci. Už jsem o tom hovořila včera, když jsme měli slyšení s panem komisařem a vlastně i dnes s předsednictvím. Fond eh, Solidarity, pokud jsem paní ministrině dobře porozuměla, si vyžaduje práci dalších předsednictví, takže je to jasná výpověď Chápu to tak, že rada prostě to nechce řešit a já bych to opravdu uvítala, kdybychom to v tom dopise ještě více zdůraznili my si nemůžeme dovolit říci regionům, že jsme o tom diskutovali v parlamentu, rozhodli jsme to a rada jaksi se do toho nechce pustit, pouze proto, že 27 členských zemí se tady nedokáže dohodnout na jednotném přístupu. Takže to si my jako parlament nemůžeme dovolit, abychom to jenom tak akceptovali a přijali, jak to je. Druhá věc. Pokud jsem eh, to dobře pochopila, tak komise podle mého názoru, nebo k tomu podle mého názoru nejdůležitějšímu tématu tohoto legislativního období, což je příprava eh, nové politiky soudržnosti a finančního výhledu po roku 2013, tak komise si představuje, že k tomu zřídí nějakou pracovní skupinu a v této pracovní skupině budou zastoupeny různé instituce, členské státy, komise, výbor regionu, vědci, nějakí loko, lokální odborníci a pouze parlament tam chybí. A potom si tady vyslechnout, že komisař nám o tom bude pravidelně podávat informace, tak to je opravdu příliš málo. Já bych opravdu byla potěšena, kdybychom se my zde ve výboru domluvili na tom, že v této pracovní skupině chceme jednoho zástupce. My jsme zástupci ze všech evropských regionů a jsme demokraticky zvolení zástupci těchto regionů. A proto si myslím, že je velmi důležité, abychom toto napsali do dopisu anebo našli nějakou jinou cestu, jak bychom mohli zřetelně vyjádřit náš názor v této věci. Děkuji. Děkuji. <clears throat> Děkuji za tyto poznámky, pokud jde o Fond Solidarity to chápu, ano, je to tam, ale vy si přejete, aby to bylo tak nějak, řekněme, nějak jasněji nebo razantněji vyjádřeno, nebo nějaká změna, nebo prostě zdůraznit to, že je to důležité. Ano, dobře. Tak to si myslím. To, v tom nevidím žádný problém. Ano, já si myslím, že ano, nesmíme na to zapomínat, dobře, takže to takhle jasně popíšeme. Ještě nějaké připomínky? Pan Ralfons. Děkuji. Paní předsedkyně, první věc, o které bych se rád zmínil, jednak v tom původním dopise, a tam už to není zmíněno, nyní to znamená všechny opatření, protikrizová opatření a tak dále. Já si myslím, že s generálním tajemníkem jsme o tom hovořili, čili to bychom měli ještě tam doplnit. A další věc, No na základě toho, co bylo řečeno, naše skupina si myslí, že je velice důležité, aby probíhal dialog, aby probíhal dialog mezi Evropským parlamentem a komisí v průběhu tvorby návrhu budoucí politiky soudržnosti protože se domníváme, že je velice důležité, aby došlo k výměně názorů mezi parlamentem, mezi Evropskou komisí a právě proto navrhujeme, aby tato etapa, aby tato etapa dohod, aby tam byla, teda to znamená to vyjednávání mezi, orgán, mezi našimi orgány, aby to tam bylo zmíněno v tom dopise, ano? Ano, to znamená jednak monitorování těchto protikrizových opatření, to tam samozřejmě dáme a ten druhý váš bod samozřejmě rovněž. Ještě nějaké připomínky? Ano. Prosím. Pan. Pan Oro. Yes. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl pouze říci, že souhlasím samozřejmě eh, s tím dopisem, už jsem to říkal už včera na zasedání koordinátorů, ale kladu si otázku, jestli bychom neměli nebo nemohli uh, více a přesněji zdůraznit určitou novou politiku, to, o čem jsme hovořili před chvílí s paní ministriní. A tato nová politika by směřovala eh, k takzvané zelené ekonomice, ekonomii, tedy k těm obnovitelným energiím. A něco takového už bylo naznačeno v návrhu zelených, ale já si myslím, že my z našeho výboru, bychom to měli také více zdůraznit, zviditelnit. Myslím si, že to je na nás, je to naše odpovědnost. Měli bychom to udělat. Uh, Mohl byste, prosím, trošku konkrétněji? To znamená konkrétně, co bychom mohli udělat? Ano, máte pravdu. Souhlasím s vámi, že potřebujeme rozpravu o budoucích politikách. Samozřejmě taková rozprava proběhne, to bude jedna z našich největších úloh v této oblasti, takže my už to máme pod tím bodem vyjednávání legislativního balíčku a příprava legislativního balíčku. Nemáte-li nic proti tomu, tak navrhuji následující explicitně bychom tam zmínili diskuzi o budoucích politikách. Myslím si, že je to dobrý nápad. Bereme to v potaz a snažíme se, budeme se snažit to zakomponovat. Možná jsme to udělali trošku oficiálnějším způsobem, prostě pod tím vyjednáváním a ta příprava samozřejmě toho balíčku znamená veškerá diskuze, příprava expertíz a tak dále. Děkujeme. Ještě nějaké připomínky? Pan Olbricht? Ano, já bych eh, rád navrhl takový technický bod eh, v části dvě. Jsou tři různé prvky. Jeden který, jak už jsme zjistili, vyvolal napětí na půdě rady a možná vyvolá problém i u nás. To znamená sjednodušení těch fondů a jejich aplikací v současné době, pokud jde o stávající nařízení. Já si myslím, že bychom to měli začlenit do jedné části, protože jinak by to vyvolalo problémy, debatu, pokud jde o plán obnovy a tak dále. Čili to je první věc. A druhá věc, předsedkyně se o tom zmínila, je budoucí politika soudržnosti a diskuze o této politice a zároveň dopady na legislativní balíček, jakožto následek rozpravy o této politice, struktuře a tak dále. Čili toto je druhá část, která se dotýká legislativního balíčku, včetně, řekněme, teritoriální koheze, protože to se dotýká debaty o budoucí kohezní politice no a zároveň boj proti přírodním katastrofám, to je třetí bod. Tyto tři oblasti, které jsou velice důležité, chci, abychom je oddělili, jasně to znamená stávající nařízení, budoucí politika soudržnosti a legislativní balíček a třetí ty ostatní body, to znamená přírodní katastrofy a tak dále. Hmm, možná sekretariát se s vámi spojí a hmm, doladíme to ještě nějaké připomínky. Pokud ne, ty připomínky, které jste nyní vyjádřili, já nevím, jak dlouho nám to potrvá. Dneska odpoledne, dneska odpoledne vám pošleme tento dopis a budete-li mít ještě jakékoliv připomínky, doufáme, že tomu tak nebude, tak samozřejmě odešleme tento dopis včas panu Buskovi ve dvou částech. Děkuji. Děkuji vám za pomoc, za tuto diskuzi a dostáváme se a tak, je ano, skončili jsme dřív. Máme jste někoho z komise? Ano, máme jste někoho. Tak poprosila bych možná kolegové. Ano, ale bohužel jsme to předpokládali až na pozdější dobu, takže máme dvě možnosti. Buď počkáme pět minut a zkusíme se zeptat, za pan Anon by mohl mezi nás dorazit dříve, nebo se rozejdeme a sejdeme sebe ve čtvrt na dvanáct eh, a nebudeme měnit čas, tak co si myslíte, co bude záležet. Takže dvě minutky, já to zjistím, já to zjistím, zda by mezi nás mohl dorazit dříve a poté, pokud je teda samozřejmě, pokud je kolega na cestě. Otherwise we suspend. I'm going to check with uh, okay. Uh, dear colleagues, Pan Ánar už je v autě, takže za 15 minut se zde můžeme sejít, takže 15 minut přestávka. Takže dohodneme se, že budeme pokračovat za 15 minut, to znamená ve tři čtvrtě na 11 se zde opět setkáme. Tak byl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

colleagues could we possibly resume the meeting i would like to uh, Vážení kolegové, můžeme zahájit schůzi. Eh, všem kolegům, kteří zde jsou eh, poprvé, bych chtěla říci, že zde máme generálního ředitele pro regionální politiku z komise. Je velice důležitým partnerem v komisi je to tedy generální ředitel eh, z Komise pro ředitelství regionální politiky. V červenci komise přijala dvě nařízení eh, v reakci na krizi a také ve snaze zjednodušit přidělování prostředků. V červenci jsme o tom diskutovali a bohužel jsme neměli příležitost eh, mít první výměnu názorů o těchto nařízeních ve výboru. To tady děláme poprvé. Asi si ale pamatujete, že jsme se rozhodli eh, přidělit eh, obě obě nařízení EPP, EPP za EPP eh, to bude mít na starost pan Nisteroj a, a ze socialistů to eh, měl být tedy jeden kolega, ale zatím zde nebudu zmiňovat jméno. Máme zde tedy ale zpravodaje a máme zde eh, generálního ředitele, který nám k tomu může říci více. A po úvodním projevu budeme mít příležitost klást panu Anerovi otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, nejdříve bych chtěl eh, říci, že jsem velice vděčný za to, že jste dnes mohu hovořit, eh, že se mohu účastnit této výměněné názorů. Samozřejmě jsem vám k dispozici eh, nejen dnes, pokud byste měli i nějaké obecnější otázky. A máme zde některé nové členy ve výboru. Já bych vám chtěl všem pogratulovat za zvolení a přeji vám mnoho úspěchů v práci v tomto výboru. Především gratuluji také paní předsedkyni za to, že jste eh, získala tuto eh, novou zajímavou funkci. Samozřejmě nás čekají v následujících měsících velice zajímavé časy. A nejenom v souvislosti eh, se současnou hospodářskou krizí a s tím, co musíme udělat, ale také pokud jde o budoucí vývoj naší politiky po roce 2013. Práce na této otázce již byla zahájena v mnoha členských státech, mnoha institucích, také v komisi. A myslím si, že společně musíme definovat a způsob, jak budeme jako partneři v tomto procesu spolupracovat. Čeká nás tedy velice zajímavé a náročné období. Tento výbor je hlavním partnerem pro naše generální ředitelství. Samozřejmě sledujeme práci také jiných výborů, výboru pro rozpočet, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ale tento výbor považujeme za našeho hlavního partnera a za bývalé komisařky jsme se skutečně hodně snažili zlepšit vztah s tímto výborem a vytvořit partnerství. A to je něco, co já a nový komisař budeme chtít dělat i nadále. A v minulosti a v nedávné minulosti nám skutečně pomáhal a podporoval nás. Jsem velice vděčný za vaši podporu a pro naše návrhy, se kterými jsme přišli minulý rok v listopadu a v prosinci. A bylo třeba tyto návrhy odhlasovat a implementovat co nejrychleji. Při té příležitosti parlament několikrát vyjádřil svoji obavu, že řízení fondů, řízení naší politiky a implementace naší politiky na místě, aby mělo být zjednodušeno. To je cíl, který je nám všem společný. Já jsem velice rád, že dnes vám mohu pre- prezentovat a práci, kterou jsme od té doby odvedli eh, v této záležitosti. A my eh, také souhlasíme s přáním Evropského parlamentu, aby od začátku byl zahrnut do všech iniciativ a jsme eh, skutečně odhodláni udělat všechno pro to, aby tomu tak bylo. A nejdříve bych řekl několik slov ke zjednodušení v kontextu krize, ve které se nyní nacházíme. Někteří z vás eh, si asi vzpomínají na druhou polovinu roku 2008, kdy jsme eh, společně s kolegy z členských států poprvé cítili, jak se tedy implementuje politika na místě a slyšeli jsme o problémech, které se ve členských státech objevují kvůli složitosti pravidel. A v druhé polovině minulého roku jsme začali přemýšlet o tom, jak bychom pro období 2007-2013 mohli zjednodušit pravidla a přinejmenším v v nejzávažnějších, v nejurgentnějších případech. Jedním z takových případů minulý rok byly především projekty vytvářející příjmy. A zde existovaly a pro příjemce mnohé byrokratické překážky, stejně tak jako pro členské státy a regiony. A to i v případě malých projektů. Jeden z prvních návrhů, který jsme učinili a který byl jednohlasně přijat, bylo, že učiníme výjimku pro eh, všechny malé projekty, i když vytvářejí příjmy. A, a tyto projekty nebudou muset splňovat tato složitá pravidla. A znamenalo to a eh, velké ušetření eh, z administrativního hlediska. A zároveň a, a jsme ale se drželi původních pravidel, a pokud eh, šlo o ostatní větší projekty. A představovalo to skutečné ulehčení pro členské státy a také pro příjemce a regiony. To byl tedy začátek. A v kontextu prvního krizového balíčku komise v listopadu a prosinci minulého roku jsme přišli eh, s druhým okruhem návrhu, abychom zlepšili naše ustanovení a abychom zjednodušili pravidla. Ke zjednodušení došlo po konzultaci e, se odborníky v členských státech, a kteří mají konkrétní zkušenost e, s implementací. A zároveň jsme spolupracovali s členy vašeho výboru, protože zastupujete e, ty, kteří pracují na místě a mají na starost regionální rozvoj a kteří jsou hlavními příjemci této pomoci. Návrhy, se kterými jsme přišli koncem minulého roku, byly přijaty. Odpovídajícím způsobem jsme změnili zaváděcí pravidla, a která jsou zahrnuta v nařízení komise. A využili jsme této příležitosti proto, abychom se podívali na celý systém a zjistili, co by bylo možné zjednodušit. A spolupracovali jsme s odborníky z členských států a naše diskuse a nakonec se vedla k třetímu balíčku zjednodušování a to je tedy balíček, který máme nyní před sebou. Pokud jde o organizaci, jak jsme tedy postupovali? Měli jsme um, malý řídící výbor, který se soustředil na zjednodušování. Všechny um, odbory spolupracovaly a snažili se zjistit, co by mohlo být zjednodušeno. Zároveň jsme ale chtěli být v blízkém kontaktu se regiony a tak jsme spolupracovali s odborníky v regionech, kteří mají na starost řízení naší politiky. Přijeli do Bruselu. Pracovali jsme v rámci skupiny, kdy jsme měli různé odborníky z členských států a současně jsme byli v kontaktu s regionálními asociacemi na místní úrovni. Veškeré tyto diskuze poté vyústily eh, v nový balíček opatření, který máme nyní před sebou. Jedná se o návrh změn pravidel. Pokud tento třetí balíček bude přijat, bude to znamenat, že eh, znovu eh, bude třeba pozměnit zaváděcí pravidla, aby odpovídala změnám nařízení. Doufám, že budeme spolupracovat a pracovat tvrdě a do konce tohoto roku a budeme mít tedy jasnou představu o tom, co je možné udělat pro období 2007 až 2013 poté si myslím, že bychom eh, měli skončit s touto prací, eh, pokud je o období 2007 až 2013, tedy pokud eh, neodhalíme něco, co by bylo naprosto špatně. Proč bychom tedy měli s touto prací pro toto období skončit? Důvod je jednoduchý. Nyní je tato nová politika implementována na místě a Myslím si, že je špatné, aby se změnila příliš často pravidla ve chvíli, kdy už hra probíhá. Takže eh, myslím si, že eh, jsme dosáhli určitého limitu, časového limitu. Eh, máme zde dobré zprávy, jsme nyní svědky toho, že letos v létě začíná být tato nová politika skutečně implementována na místě a dostáváme feedback z členských států. Dostáváme požadavky, které jsou velice pozitivní i s ohledem na krizi. A nyní tedy k návrhu je to návrh, který eh, vzniká v kontextu hospodářské krize a z tohoto důvodu je cíl eh, dvojí. Ano, chceme zjednodušit naši politiku, ano, chceme se zbavit pravidel, která nejsou potřeba, která jsou nadbytečná, která eh, jsou zbytečně složitá, pokud to není tedy nutné. Ale zároveň a v rámci zjednodušování chceme, chceme dosáhnout toho, aby a bylo možné dostat prostředky a k těm, kteří je potřebují co nejrychleji. A to je tedy filozofie za vším tímto zjednodušováním. A, a proces zjednodušování jsme doplnili ještě dvěma věcmi. Takže zjednodušení, to je první oblast. Pokud jde o naše hlavní projekty v oblasti strukturálních fondů, ty jsou nesmírně důležité, protože hodně finančních prostředků právě prochází těmito velikými projekty. První krok, kde došlo k zjednodušení, je to, že máme jednu prahovou hodnotu 50 milionů eur pro všechny typy těchto zásadních velkých projektů do budoucna. V současné době máme dvě prahové hodnoty, 25 milionů pro environmentální projekty a 50 milionů pro ostatní projekty. Další problémy s tím spojené jsou tím, že podle jednotlivých fondů, regionální kohezní a tak dále. Co teda je vlastně environmentální projekt a co není environmentálním projektem, se definuje jiným způsobem. My navrhujeme zrušit tento postup, tak abychom měli jednu definici zásadního velkého projektu, který bude odpovídat hodnotě 50 milionů a mám už určité reakce členských států a zdá se, že mnoho členských států to bude považovat za skutečné zjednodušení a jakožto v tom důsledku rovně zabránění nějakému svatku. Druhý bod. Snažíme se zjednodušit i řízení velikých projektů, které mají buď celonárodní nebo komunitní důležitost. To, co bychom chtěli umožnit v této souvislosti, řekněme, že budeme stavět nějakou dálnici nebo železnici, která by procházela několika regiony, aby to bylo považováno za jeden projekt, i přesto, že tento projekt se bude dotýkat různých programů. Do dnešního dne to nebylo možné a na základě našich zkušeností to způsobovalo mnoho uměle vytvořených problémů a komplikací, čili to, co zní logicky a proveditelně, by mělo být aplikováno tímto způsobem. Zároveň jsme zvýšili pružnost v těchto, těchto rozsáhlých projektů, pokud jde o, oplnění automatického pravidla de commitmentu. Zde jsme zavedli taková pravidla, aby ty výjimky, které existovaly a které mohou existovat pro velké projekty, mohly být aplikovány pouze, pokud tento projekt je schválen komisí do budoucna tato výjimka, toto výjimečné pravidlo se může aplikovat už od samotného okamžiku předložení tohoto projektu komisi. Proč? Protože jsme zjistili, že existuje mnoho případů, kde projekt je tak složitý a náročný, že potřebuje mnohem delší období než těch předpokládaných, mm, předpokládané mm, období tří měsíců pro schválení tohoto projektu. A ve všech těchto případech poté ty výjimky, které by mohly mít tyto veliké projekty z toho automatického pravidla, nebyly aplikovány, do budoucna budou aplikovány, což znamená, že by to mohlo ulehčit práci na straně členských států a zrychlit předložení těchto zásadních projektů komisi. To znamená, je to spíše technická záležitost, ovšem eh, v reálu to může znamenat skutečné zlepšení zprávy administrativy projektu. Zároveň navrhujeme zjednodušení pravidel pro revizi jednotlivých programů, především když hovoříme o programech, ve kterých dochází k určitým změnám, modifikacím, řekněme drobného charakteru. Obvykle výdaje v těchto programech eh, jsou legitimní, jakmile je tento program schválen. Ovšem na základě stávajících pravidel, jakmile by došlo k modifikaci tohoto programu později, což je normální obvyklá praxe a obvyklá praxe především v krizovém období, musíte se přizpůsobit nové situaci, čili jakmile potřebujete změnit program v jeho průběhu, tak cokoliv jste provedli jako změnu, bylo považováno v minulosti za něco, co by vyžadovalo rozsáhlé hodnocení před přijetím rozhodnutí. Důvody, které k tomu vedly, byly velice jednoduché, řekněme. Hospodářská krize a její dopad. Nepotřebujete samozřejmě nějaký, roz, nějaký rozsáhlý um, hodnotící projekt či hodnocení, abyste přizpůsobili program stávajícím podmínkám, čili právě toto bychom chtěli umožnit do budoucna. V případě, že by došlo k nějakým kosmetickým změnám na projektech, řekněme, v Litvě, stadion. Stadion, tam jsme předpokládali desetitisícové, deset tisíc míst pro diváky a najednou jsme zjistili v průběhu eh, projektu, že bychom to chtěli rozšířit na 12 tisíc. To znamená, že v zastávajících pravidel, pravidel bychom museli zavádět nová data, nové termíny. Zas, na, v současné době tomu tak nebude. Pouze pokud bychom zavedli nějaké nové kategorie, nové kategorie výdajů, tak bychom museli změnit tyto termíny. Zároveň se snažíme zjednodušit finanční inženýringové mm, předpisy a aplikovat je vhodnějším způsobem s cílem energetické úspory a obnovitelných energií. Pro nás je to nesmírně důležité, protože v oblasti energetiky a obnovitelných energií můžeme provést opravdu udělat hodně práce v kontextu stávající krize, mnoho aktivit, které by mohly na pomoci vytvořit nová pracovní místa. Zároveň navrhujeme objasnění pravidel, ve kterých byly určité nejasnosti, neporozumění mezi námi a regiony. Typickým pravidlem bylo například určité při investicích, řekněme, aby nešlo, nedošlo k nějaké rychlé relokaci jednotlivých finančních prostředků, čili mám, řekněme, nějak, nějaké subvence, které využiju a mm, využiju je tím způsobem, že samozřejmě, že svou výrobu přesunu eh, na nějaké jiné místo, čili my jsme tam zavedli určité období zachování nebo udržení těchto finančních prostředků, zavedli jsme, řekněme, určit, no, určité produktivní, investiční eh, oblasti mm, pro jednotlivé podniky a tak dále. Poskytujeme-li podporu školícím aktivitám, výrobním aktivitám, tak si myslím, že toto období údržby těchto finančních prostředků nebo jejich neuvolnění by se aplikovalo do budoucna pouze na eh, infrastrukturu a produktivní aktivity. Pokud jde o Evropský sociální fond, který se právě zabývá rekvalifikací a školením a tak dále, tam budeme používat právě tato pravidla, tato pravidla zadržení finančních prostředků, které budeme považovat eh, v podstatě, nebo DG pro hospodářskou soutěž ehm, považuje tato období, to znamená jenom v těch oblastech, kde je považuje za důležité. V krizovém období navrhujeme, abychom nevyužili tato pravidla zadržení finančních prostředků v případě, kde vidíme samozřejmě nějaké podvody nebo které vedou k bankrotu a tak dále. To jsou situace, ve kterých se, se kterými se potýkají malé a středně velké podniky v období krize. Dále jsou to další zjednodušená pravidla, monitoring výnosů, produkce výnosů, různé projekty, kde do budoucna, řekněme, budeme ano monitorovat celé, celý program, celý projekt do konce programového období. Ovšem, jakmile skončí, tak nebudeme postupovat nebo pokračovat v tomto úsilí, protože to znamenalo obrovskou administrativní zátěž v minulosti pro mnoho národních orgánů. A zároveň jsme zjednodušili vykazovací pravidla. Mnoho regionů si stěžovalo na tuto zátěž v minulosti. A dalším zjednodušením je objasnění jednotlivých garancí záruk, když požadujeme nějaké mm, zálohy na stát, v oblasti státních pomoc a tak dále. Tam došlo k určitému neporozumění. Domnívali jsme se, nebo někteří si, mysle, někteří si mysleli, že pouze bankovní garance budou um, povoleny do budoucna to budou i veřejné, nebankovní instituce, státní instituce, které by mohly předložit takové záruky, čili to je další změna. Dva další návrhy, které možná jsou trošku vně tohoto balíčku zjednodušení. Jeden je propojen s krizí a druhý, mm, rád bych řekl velice otevřeně a upřímně, je spojen s určitým selháním či nedostatkem, který jsme objevili v našich pravidel. To první, ta první záležitost která se dotýká krize, je to, že pro roky 2009 až 2010 navrhujeme 100% přeplácení ESF projektu, to znamená Evropského sociálního fondu. Zde bych rád řekl velice jasně, že nechceme změnit kofinanc, pravidla kofinancování. Těch 100%, tato náhrada pro léta 2009 až 2010 Eh, ta nespochybní žádným způsobem celkové povinnosti kofinancování, které platí pro každý operační program. To, co navrhujeme ovšem, je určité Eh, určité poskytnutí finančních prostředků předem pro tyto projekty v roce 2009-2010, tak aby členské státy a regiony mohly využívat tyto už likvidní prostředky pro projekty v roce 2009-2010. A poté, po roce 2009-2010, na konci tohoto období bychom to museli samozřejmě nějakým způsobem kompenzovat, tak aby v rámci celého tohoto časového období bychom dosáhli na tu mm, hranici kofinancování. Já to zdůrazňuji proto, protože mám pocit, že právě v tomto bodě převládalo mnoho neporozumění. Toto jsou návrhy, o kterých už jsme se zmínili my na straně komise, pokud jde o zaměstnanost, o naše návrhy v této oblasti. A samozřejmě v první části jsme se zaměřili na Evropský sociální fond, protože zde vidíme právě eh, v tomto období rostoucí nezaměstnanosti, možnost využití tohoto fondu, rychlou, rapidní, rychlou reakci na straně členských států a tak dále. Poslední bod, paní předsedkyně, navrhujeme i ERDF nařízení a jeho změnu, to znamená tohoto fondu, tak abychom pokryli tu mezeru, která se mm, byla v minulosti, to znamená možnosti, při, mm, možnosti mm, poskytování finančních prostředků v marginalizovaných komunitách, například e, romská komunita, je to právě spojeno s, těmi, s tou dvanáctkou evropskou, to znamená pomoc v oblasti bydlení, to znamená to jsou ty žádosti, které už máme ze strany parlamentu, ale rovněž jakási reakce na naše vlastní analýzy. My jsme zjistili, že ta pravidla v oblasti bydlení, která byla propojená především eh, s bydlením v městských oblastech. Zjistili jsme, že tato pravidla v podstatě nemohou být účinná, jakmile hovoříme o těchto marginalizovaných komunitách, které žijí většinou na venkově. Vážení poslanci, poslankyně, toto jsou hlavní návrhy, které komise předložila. Diskuze už byla zahájena na půdě rady včera a já mám pocit, že došlo k určitému prvnímu kolu reakcí ze strany členských států. Osobně jsem nebyl přítomen této rozpravě, ovšem kolegové, kteří se zúčastnili této rozprávy, mi sdělili, že pokud jde o ty balíčky zjednodušení, mohu říci, že hm, jsme obdrželi relativně pozitivní, dokonce možná převážně pozitivní reakci, také jsme očekávali ze strany rady. To znamená, že opravdu chtějí, abychom šli ještě dál, abychom to rozšířili nad to, co jsme navrhli. Ovšem pokud je o to zjednodušení, tak tam nevidím žádné problémy. Pokud je o nějaké různé návrhy, které tam padly na straně RED, tak to byla právě otázka toho stoprocentního kofinancování a pokrývání finančních prostředků na straně ESF fondu. Vím, že tato otázka padla i s komisařem Sameckým a s předsednictvím, které zde vystoupilo dneska po první výměně názorů se podíváme, poté se podíváme na to, jak se situace v následujících dnech bude dál rozvíjet. 11. září nás čeká další eh, schůzka s radou, dokonce 9. snad nás čeká další schůzka, tam se zaměříme na ten balíček pro zjednodušení, mm, změna nařízení ERDF fondu pro romskou komunitu, tam je spolurozhodovací proces, jak víte, budeme, samozřejmě to asi vyvolá různé názory z různých stran. Ovšem pokud je o ostatní body, tak toho 11. září dojde k takovému eh, dialogu mezi všemi třemi institucemi, radou, parlamentem i komisí. No a samozřejmě, že my jsme informovali o výsledcích rady komisi a příští týden se uvidím i s kolegy z generálního ředitelství pro zaměstnanost, ti jsou zodpovědní za fond ESF a doufám, že možná 9. ještě nebudeme připraveni, ovšem 2. 21. září už budeme připraveni a budeme nějaký jasnější obrázek opravdu si nedovedu ani na minutu představit, že bychom nenalezli akceptovatelné řešení těchto problémů. A jaké jsou to problémy? Jsou dvojího charakteru. První je likvidita pro členské státy, alespoň pro některé členské státy, které byly postiženy velice silně touto krizí a zároveň otázka, která vyvstala na radě a která není součástí našeho návrhu, a to je otázka toho, ve stávající situaci jsou pravidla, která se dotýkají pravidel M plus 2, M plus 3. Jsou to pravidla, která ještě pořád můžeme využívat stávajícím způsobem, nebo musíme hledat nová řešení. Čili toto je ještě pořád otevřená diskuse. Já, mě by bylo velice líto, kdyby to zabránilo pokroku, kdyby tato diskuse zabránila pokroku v oblasti zjednodušení postupu. Ovšem ten návrh, který vidíme ze strany předsednictví, hmm, mě ujistil, že bychom mohli pokročit v této oblasti, zatímco ty politické záležitosti vyřešíme. To znamená ty otázky, které se týkají 100% kofinancování, likvidity finančních prostředků a tak dále, že se nám to povede, to znamená i ta pravidla dekomitmentu a tak dále. Čili to je opravdu rozsáhlý program, který jsem vám předložil už na tomto prvním, první schůzce. Těším se na spolupráci v této oblasti a rovněž se těším samozřejmě i nad rámec tohoto balíčku, který už máme na stole, na úzkou spolupráci i v ostatních bodech, které se dotýkají rozvoje po roku 2013, revize rozpočtu a konkrétně co bychom měli udělat do budoucna i s naší politikou soudržnosti, protože to je obrovský program, ovšem já ho považuji za fascinující. Děkuji. Děkuji generálnímu řediteli Ánerovi. Než začne diskuze, chtěla bych jenom říci kolegům, kteří jsou noví. A spolurozhodování se týká ustanovení eh, nařízení o ERDF, tedy v souvislosti s romskou komunitou. Pokud je o všeobecná ustanovení, o to druhé nařízení, tak zde se jedná o postup souhlasu. A nyní zahajuje diskuzi Jan Olbricht. Yes, uh, Paní předsedkyně, pane řediteli, mnohokrát děkuji Myslím si, že je to eh, skutečně důkaz toho, že můžeme pracovat trochu mimo oficiální postup. A my očekáváme velice dobrou debatu. Ukazuje se, že dobrá zkušenost eh, týkající se spolupráce s komisí bude nadále pokračovat. Mám otázku týkající se e, toho, že zastupuji kolegu, který e, bude zpravodajem o ERDF. První otázka je obecnější. Máme zde e, problematickou situaci. Na jedné straně účetní dvůr kritizuje komisi za chybovost a účetní dvůr chce, aby komise lépe kontrolovala veškeré postupy, aby byla přísnější. A zdá se tedy, že by zde možnosti měly být e, zužovány, že by postupy měly být e, přísnější, ale na druhou stranu zde slyšíme volání po flexibilitě. Takže e, jak chce komise najít určitou harmonii mezi těmito dvěma aspekty? Jak chce na jedné straně mít lepší kontrolu a na druhé straně větší flexibilitu? Například parlamentní výbor pro kontrolu rozpočtu hovořil o problému týkajícím se určování, zda některé projekty mohou získat e, financování. A toto určování je jiné na evropské úrovni a na úrovni členských států. Všichni jsme si vědomi toho, že e, dočasné změny nejsou tak docela dočasné. Budou ovlivnit budoucí politiku, budou ovlivňovat budoucí politiku soudržnosti. A nemůžeme nyní e, učinit pravidla flexibilnější a za dva roky je e, opět více uzavřít, opět zpřísnit. Takže myslím si, to, co navrhujete teď, je něco, co změní náš eh, systém. Eh, systém tak bude otevřenější, eh, bude flexibilnější a bude více odpovědnosti na členských státech a na příjemcích, protože oni budou zodpovědní za to, jak utratí peníze na velké projekty například. Takže je třeba poukazovat na to, že členské státy musí převzít odpovědnost. A jaká je reakce členských států? A má zde být eh, větší kontrola, na druhou stranu mají mít větší eh, zodpovědnost. A takže je zde flexibilita, ale i zodpovědnost. Jak se k tomu staví? A chtěl bych se zeptat, a jak a, daleko můžete jít, a pokud eh, jde o diplomacii. Dnes jste byl velice diplomatický. My víme, že máte problémy s tímto balíčkem v radě. Čekáme na konečný, konečné změní. Očekáváme, že hlavní problém bude s fondem solidarity. I když se nezmění systém, a členské státy budou mít za dva roky problémy, protože po roce 2010 budou muset platit více, protože v letech 2009 a 2010 více dostanou. A takže e, to znamená, že nyní se urychluje přijímání peněz, ale e, celý systém se nezjednodušuje. Takže jak vidíte tyto problémy a a druhá otázka je, jak dlouho to bude trvat. Nemáme mnoho času. Myslíte si, že by bylo možné eh, překonat tyto přetáz, překážky? Eh, já vás samozřejmě nechci eh, tlačit do rohu, protože vám přeju hodně štěstí jako řediteli. Děkuji, George Stavrakakis. Mrs. German. General. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane řediteli. Nejdříve bych chtěl poděkovat za to, že jste prošel tímto eh, procesem, že jste učinil tuto práci. Všichni to podporujeme. Současný návrh je třetím v pořadí a doufám, že vytvoří eh, právní jistotu v členských státech která napomůže lepšímu využívání fondu a rychlejšímu využívání. Většina zavedených eh, změn v současném návrhu eh, je skutečně vítána. Tyto změny jsou potřeba. Je třeba zjednodušovat každodenní zprávu evropských fondů. Eh, zmínil jste několik bodů, mimo jiné také jednotný strop pro hlavní projekty, zjednodušení pravidel pro projekty vytvářející výnosy a také podporu využívání obnovitelných zdrojů v bydlení, flexibilitu pravidel, pokud jde o závazky a také podporu na bydlení pro sociálně vyloučené komunity, především pro Romy, ať už v městských nebo vesnických oblastech. Eh, chtěl bych ale říct něco k hlavnímu bodu návrhu, tedy ke stoprocentnímu eh, financování z Evropského eh, fondu. A jeden z hlavních problémů v současné krizi je likvidita a také dostupnost peněžních eh, zdrojů, a proto aby mohly současné projekty pokračovat. Myslím, že komise si uvědomila, že takovýto problém existuje. Já souhlasím se stoprocentním eh, financováním z ESF. Týká se to pouze jednoho fondu, což je eh, nejmenší fond ze strukturálních fondů, pokud jde o objem peněz. Evropský sociální fond může řešit ale jenom některé problémy, problémy způsobené eh, hospodářským poklesem. Jsme si vědomi toho, že mnoho lidí eh, ztrácí práci a když se přeškolí, budou mít nadále problémy. A některé členské státy eh, mohou využívat tohoto fondu, ale některé slabší eh, členské státy dostanou jenom o 15 eh, více eh, prostředků, zatímco silnější státy dostanou až o 50 více prostředků. A děkuji. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poukázat na to, že jsem velice rád, že hovoříme o tomto tématu. Bývalí členové tohoto výboru vědí, že jsme se jednohlasně shodli a na předchozích návrzích a že jsme tlačili na zjednodušení pravidel. A chápu obavy pana Olbrichta, pokud jde o účetní dvůr, ale celkově bych řekl, že eh, filozofie, celková filozofie by měla odpovídat tomu, že lepší, jednodušší pravidla eh, poskytují větší transparentnost pro auditory, pokud tedy ta pravidla jsou dobrá. Souhlasím eh, s panem Ánerem v tom, že tento třetí balíček by měl být posledním balíček pro toto období, protože jsme už v roce 2009, tedy téměř v polovině období. Otázka je, proč jsme tyto kroky neučinili už dříve? Já chápu názor pana Ánera, není to jednoduché s různými členskými státy, ale a podle mého názoru můžeme souhlasit i s jinou filozofií, a to, že hospodářská krize má kromě negativních dopadů také některé pozitivní vlivy. A to, že nás dotlačila, abychom se vydali tímto směrem. Jsem přesvědčen o tom, že pravidla byla skutečně příliš složitá. V některých oblastech byla natolik složitá, že někteří příjemci eh, se odmítali účastnit eh, využívání fondů, což je škoda. Myslím si, že bychom měli tento nový balíček uvítat, měli bychom udělat to, co bude v našich silách, abychom byli efektivní a abychom došli k výsledkům co nejdříve. A také bych chtěl poděkovat generálnímu ředitelství, že a za to, že předchozí balíček, eh, o kterém jsme diskutovali v březnu, už přináší výsledky. A já jsem tehdy jako zpravodaj vyjádřil pochybnosti o tom, jestli bude balíček efektivní, ale zdá se, že je a myslím si, že za dalším palíčkem bychom měli postupovat podobně, aby členské státy pocítily změny ještě předtím, než eh, krize skončí. A pokud vím, eh, v radě existují určité problémy, ale já si myslím, že náš výbor by v tomto směru měl pomoci a měl by se snažit protlačit tyto změny co nejdříve. Pokud jde o stoprocentní financování, myslím si, že to je skutečně něco, na co bychom se měli soustředit, ale v tuto chvíli, ještě předtím, než jsme viděli dokument, myslím, bychom mohli vyjádřit naši podporu a naši připravenost postupovat tímto směrem. A doufám, že rada se shodne co nejdříve, abychom mohli nadále v tomto směru pokračovat. Ja, Herr Direktor Ano, ähm, zunächst mal... Děkuji. V rámci frakcí ALDE Existuje široká schoda na tom, že opatření, která vedou ke zjednodušení, jsou v každém případě pozitivní, ale dlouhodobě si přejeme hodnocení dopadů, to znamená, eh, že ty návrhy by měly být pozitivně přijaty. A já bych se teď chtěl zaměřit na to 100% financování, protože je pro mě důležité, abychom přesně věděli, co návrhy komise v praxi znamenají. Znamená to, že Evropský sociální fond bude stoprocentně vyplacen, ale že do konce toho období to bude dorovnáno. To znamená, že to bude pouze určitá úvěrová pomoc, tedy jakýsi úvěr bez úročení pro členské státy. A já bych chtěl zde položit otázku, jestli tento úvěrový rámec je vůbec nezbytný v této šíři, protože ne všechny členské státy mají problémy z úvěry. A když hovoříme o kontrole toho, jak to působí, tak velmi dobrou kontrolou je spolufinancování, protože tam je podíl 20%, to je ten menší podíl a jsou nejrůznější důvody pro to, proč projekty nefungují. Můžou tam být problémy s financováním, ale můžou tam být i jiná fakta, tedy to, že ten, který členský stát v tom, kterém regionu řekne, my bychom těch 20% spolufinancování nechtěli k tomu dát, protože pro nás to nemá eh, žádný smysl. A když to dostanou nafinancováno na 100%, tak si potom ani nepoloží tu otázku, jestli je to opravdu potřeba. Takže já tady mám také určitou skepsi vůči tomu, že bychom to spolufinancování úplně škrtli. Takže přála bych si, aby komise upřesnila, co je tím přesně míněno jestli ten podíl spolufinancování je pouze odložen, jestli to potom bude muset být splaceno, nebo co vlastně navrhujete? Nyní bych poprosila pana ředitele, aby odpověděla na tyto dotazy. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jan Olbrecht a jeho otázky. Ano. Myslím si, že je jasné, že ta zjednodušení, která jsme zavedli, se dotýkají oblastí, které chceme samozřejmě udržet v této oblasti tímto způsobem, protože naším obecným trendem by měla být větší pružnost ve všech našich politikách. A právě proto, pane Kerilové, je pravda, že dobře s tímto balíčkem pro rok 2007 až 2013 to teda ukončíme. Ovšem, chtěli bychom pokračovat v tomto úsilí zjednodušování postupu i po roce 2013 doufám, osobně, alespoň doufám, že v tom období po roce 2013 nám umožní ještě větší kus práce udělat. Pokud se nám to povede hned na začátku, tak budeme schopni stávající nařízení upravit tímto způsobem. To znamená, to je ta práce, která nás čeká do budoucna. Ten mechanismus realizace, který je důležitý už v současné době. Samozřejmě, že jsme v kontaktu s účetním dvorem. Občas od nich dostáváme takovou odpověď, no když vy v podstatě děláte legislativu tak nesmírně komplikovanou, tak my se alespoň snažíme o to, aby byly pravidla aplikována jednoduchým způsobem, čili žádají nás, abychom dělali jednoduchá pravidla pro nás, bude teda pro účetní dvůr jednodušším způsobem hledat nějaké nesrovnalosti a podobně. Samozřejmě, že to je ad hoc odpověď, ovšem ty problémy jsou mnohem hlubšího charakteru. Já si myslím, že bychom si měli položit do budoucna velice zásadní otázky. Já samozřejmě nemohu odpovědět na všechny v současné době. Ovšem jeden dotaz za všechny, já jsem o tom ještě mm, neuvažoval, ovšem včera mi byla položená otázka. Když se podíváme na nesrovnalosti, ke kterým dochází na straně členských států v oblasti realizace jednotlivých politik, a prosím, mm, abyste se nezlobili, pokud to číslo není správné, ale kolem 60%, možná trošku víc, je spojenost teda těchto problémů s veřejnými zakázkami. Otázka zní, je to úlohou kohezní politiky, a nyní to přeženu, promiňte, je úkolem politiky soudržnosti, aby byla jakýmsi policajtem v oblasti veřejných zakázek? Nebo jsou jiné způsoby, jakými bychom mohli řídit tyto otázky veřejných zakázek a nezasahovat do toho eh, ze strany této politiky. To je pouze otázka, ovšem je to otázka tak zásadního charakteru, že samozřejmě nemůžeme to řešit nějakým dokumentem, nějakou úpravou a podobně. Jde o politickou otázku, politický, politickou volbu a to musíme prodiskutovat v kontextu po roce 2013 další otázky, nad kterými se musíme zamýšlet, jsou následující. Chtěli bychom vybudovat kontrolní systém, samozřejmě založen na práci, kterou už členské státy a regiony provedly, a zároveň se budeme snažit zjistit, jak bychom mohli, řekněme, nějakým způsobem důvěrných kontraktů nebo kontraktů o důvěře, zajistit to, že jakmile máme důkazy o tom, že všechno se, všechno se provádí dobře a tak dále, bez problému. Takže skutečně ta důvěra tam je a že až do konce teda budeme důvěřovat, nebo budeme věřit v to, že ta země eh, provádí celý ten projekt eh, bezproblémově. Další věc, která ještě zatím není zahrnuta do tohoto plánu, ovšem, která se dotýká, dotýká příštích diskusí, do kterých se samozřejmě rád zapojím. Další věc. Úspěšné iniciativy v oblasti regionálního vývoje jsou velice často spojeny s vývojem, nebo jsou to různé rozvojové iniciativy, které probíhají na lokální úrovni. Do budoucna bychom měli, neměli zapomínat ani na územní soudržnost, tomu se ještě budeme věnovat. To znamená, jak udělat více pro to, abychom podpořili místní iniciativy místního rozvoje. To znamená, aby tyto místní iniciativy poté zapadly do té mozaiky celkové strategie, kterou musíme definovat. Opět, toto je úkol, který sebou nese další otázku. Když se podíváme na ten místní, na ty problémy místního rozvoje, jak můžeme zajistit to, že pravidla řízení jsou v souladu s tímto místním, s touto místní iniciativou a ne naopak, že by stěžovali tuto iniciativu nebo zkomplikovali. Čili to je otázka, která je velice důležitá do budoucna. Ovšem ten vlak, který už se rozjel, to je vlak dalšího zjednodušování. Budeme spolupracovat s odborníky, z členských států, z regionů, samozřejmě, že i s vámi, jakožto představiteli vašich regionů a budeme se snažit zjistit, co bychom mohli ještě zlepšit, jakým způsobem v této oblasti. Ano, postupně to povede ke změně celého systému. Pan Stavrakakis hovořil o tom 100% kofinancování Evropského sociálního fondu, zda je to efektivní a tak dále. Určitá skupina členských států na radě hovoří, děkujeme, my to potřebujeme, jsme v šílené, svízelné situaci s likviditou. Ovšem, fond ESF je příliš malý na to, aby nám pomohl nebo poskytl pomoc, kterou potřebujeme. Toto je záležitost, která vyžaduje další diskusy. Zaměření na ESF má několik důvodů. Prvním je ten, že ve stávající situaci, kdy dochází k rostoucímu problému s nezaměstnaností, opatření fondu ESF jsou velice důležité a měly by být realizovány velice rychle. Zatímco fond ERDF a fond soudržnosti, myslím, že pan Trojan se o tom zmínil, ty důvody proč eh, jsme ve spoždění. To nejsou důvody finanční. Jsou to důvody, které jsou spojeny se složitostí velikých projektů, jež jsou navrhovány a tak dále. Ovšem, otázka zní, jak vytvořit dostatek nebo jak mít k dispozici dostatek likvidity pro ty členské státy, které utrpěly krizí nejvíce, tak abychom mohli jednat okamžitě. Upřímně bych rád připomněl to, že my už jsme zaplatili určité zálohy členským státům a že dokonce již už v tom posledním období jsme zvýšili tyto zálohy o 6,25 miliardy eur, pokud si správně pamatuju, to znamená, že tam máme finance, které jsou k dispozici. No a ten návrh v rámci fondu ESF, pokud navrhujeme s nějakým konkrétním projektem, ano, nesmíme na to zapomínat. Další kolega, nyní se dochá, do, dostávám k vaší otázce. Toto není nějak nějaká doplňková částka finančních prostředků. My jsme s ní počítali, abychom využili tyto finanční prostředky na samotném eh, počátku. Jakmile budeme na konci období 2009-2010, tak tyto finanční prostředky musí být zaplaceny, musí být vráceny. Já to popisuji, já si to představuji tímto způsobem, jakmile máme nějaký projekt DSF v roce 2009, 2010, tak my za tento projekt platíme tím obvyklým způsobem kofinancování, Ovšem členské, členskému státu poskytneme eh, takovou dodatečnou zálohu, která je do výše 100%. Ovšem je to pouze taková předběžná záloha a pouze pro toto období do konce roku 2010. Parlament jakožto rozpočtová, rozpočtový orgán by měl vědět to, že tato částka je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2010. To znamená, že tato záloha může být financována na základě všech našich simulací, které jsme provedli v rámci rozpočtu 2010, tak jak to bylo předloženo a navrženo komisí a jak to proběhne i v diskusi mezi jednotlivými rozpočtovými orgány. Další bod, který bych chtěl zmínit, děkuji pane Kirilové za vaši podporu. Ano, budeme potřebovat vaši podpory. Ne bezpodmínečnou podporu samozřejmě, ale skutečně bude potřeba, abychom to prosadili rychle a k tomu potřebujeme vaši podporu. Jak jste správně řekl, hra už byla zahájena, hra už běží. A z tohoto důvodu já bych byl velice rád, pokud bychom eh, tuto práci mohli dokončit do konce tohoto roku. Pro toto období by to tedy měl být poslední balíček. E, nikdy neříkejte nikdy, ale člověk nikdy neví, co se stane za rok nebo za dva. Ale z našeho pohledu a z pohledu odborníků v členských státech. Tohle by měl být poslední balíček pro období 2007 až 2013. Ale nyní už bychom měli začít pomalu pracovat na záležitostech po roce 2013. Dále jsme zde slyšeli velice zajímavou poznámku. Souhlasím s tím, že zjednodušování je správné, ale zároveň se musíme podívat na efektivitu politiky. Tohle je skutečně připomínka, e, pod kterou bych se klidně třikrát podepsal. Myslím si, že a podle mého názoru jedna z hlavních změn, na které bychom společně měli pracovat po po roce 2013 je, jak můžeme zavést systémy, které nám pomožou, pomohou lépe hodnotit efektivitu naší politiky. Udělali jsme už eh, mnoho, pokud jde o hodnocení eh, předchozího období. Zprávy eh, budou zveřejněny a samozřejmě ehm, koncem tohoto roku vám předáme informace, určité a hodnocení za období 2005-2006. Ale myslím si, že je důležité se zamyslet nad tím, jak pro současné období či pro budoucnost můžeme dělat věci lépe. Existují různé metodologie. Teď bych se vrátil k tomu, co říkal pan Olbricht. Byl bych, by, byl bych velice rád, pokud bychom v budoucnosti měli rámec politiky, a ve kterém by bylo méně chybovosti a který by umožňoval neustále hodnotit, co tedy dobře funguje na místě. A pokud toto nebude fungovat, myslím si, že bych měl odejít do důchodu. Nebo pokud se nám to podaří, pak odejdu do důchodu, protože dosáhneme toho, co, čeho jsem chtěl dosáhnout. Ale je to velká výzva. A zdůraznil jste skutečně důležitou věc. A děkuji, Markus Pípe, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane řediteli, věci, které komise navrhuje, musíme z velké části výslovně uvítat. Eh, vyjádřil bych se k tomu bydlení a potom k nařízení jako takovému. K bydlení jenom jednu připomínku. Já si myslím, že i v západní Evropě jsou určité eh, sociálně slabé skupiny na okraji společnosti, pro které by bylo možné učinit určité nabídky a já bych vás chtěl požádat, abyste se zamysleli nad tím, jestli by rozsah působnosti tohoto návrhu nemohl být rozšířen. Uh, Dále bych vás chtěl požádat, aby tyto sociálně slabé skupiny nebyly příliš úzce vymezovány, aby se to neomezovalo na nějaké konkrétní příklady, tak jak je to zatím ještě v tom nařízení zmíněno, alespoň tam v té změně. A potom pár poznámek eh, k tomu celému nařízení. Tam vlastně máme pouze poradní úkol, ale ty návrhy, které komise dělá, ty si skutečně zaslouží, aby byly Eh, přeneseny to, na to další období. A uvedl bych eh, možná jeden příklad, eh, pokud jde o projekty, o ty velké projekty, jak s nimi budete dále nakládat. Tyto věci musíme uvítat, ale je tady jedna věc, která mi působí určité problémy. Já vím, že tady máme určité problémy s likviditou v některých členských státech, ale chtěl bych připomenout díky čemu byla Evropa v krizi silná a odolná. E, to byl balíček stability, pravidla vlastního, vlastní zodpovědnosti při zadávání úvěru, druhá fáze, ne, pardon, Bazilej 2. V této situaci nemůžeme e, celou tuto vlastně hranici prolomit, a bylo to tady už řečeno, je tady určité nebezpečí, že by se z toho mohl stát určitý princip podpory regionu. A jde skutečně o princip. Pokud se sociálního eh, fondu Evropská unie podporuje 80 celého konkrétního projektu, tak je to velký balíček peněz, je to velká podpora regionu. A když 20 představuje nepřekonatelnou hranici, tak si myslím, že je skutečně v zájmu regionu, aby tyto projekty realizovaly. Nejde tady snad o peníze, které regiony dostávají? Takže by tady měla být vlastní zodpovědnost realizovat určité projekty. Je to ve vlastním zájmu. A nám to působí určité starosti, že toto by mohl být budoucnosti princip podpory regionů. Já si myslím, že regiony by měly, nebo bylo tady řečeno, že regiony to budou splácet, ale kdo ví, jak ta situace bude eh, vypadat v roce 2010, 2011 a já si myslím, že pokud to má obstát, tak bychom tady si měli ponechat tyto dobré eh, principy vlastní zodpovědnosti. Eh, Děkuji, pan Goodmanis. Děkuji, já bych chtěl poukázat na dvě věci. Jedna z možností hodnocení palíčku, který doufám budeme mít brzy na stole, by byla analýza, jak regionální eh, fondy a sociální fond byly implementovány v roce 2006. A protože limit pro členské státy pro předkládání žádosti byl 1. ledna 2009 a já pro předkládání hodnocení. A já vím, že ne všechny členské státy tuto lhůtu dodržely. A tato lhůta byla a v některých případech přeložena až do července 2010. Evropská unie určitě bude eh, obvinována z byrokracie, že kvůli tomu členské státy nemohou eh, dodržovat eh, své závazky. Ale já vím, že často je to způsobeno tím, že řízení projektů je špatné, nebo některé projekty jsou špatné. A já vím, že a hodnocení těchto projektů by bylo dobré mít předtím, než budeme tady hovořit o e, dalším zjednodušení. Dále, za druhé bych chtěl uvést příklad týkající se zjednodušování. A hovořili jsme o energetické efektivitě v budovách. Pokud jde o sociální programy budou určeny určité peníze na renovace budov, aby se v těchto budovách šetřila energie. A podle pravidel to musí být soukromé subjekty z 51%, aby dostali tyto fondy. Lidé, kteří e, žijí v domě se 100 byty, tito lidé musí spolufinancovat, musí si použi- e, půjčit peníze v bance nebo e, získat peníze jinde. A v v Lotyšsku a, v Litvě je situace podobná. víme, že říct lidí spolufinancujte eh, tento projekt, eh, běžte do banky, půjčte si peníze, to je skutečně problematické. A, a je možné, že eh, tito lidé nakonec na tom budou tratit. A v současné době lidé nemají v kapce, v kapse peníze a možná by bylo dobré, spolufinancovat projekty týkající se e, například spolufinancovat plně projekty týkající se například e, škol, nemocnic a e, dalších prostorů. Já to považuji za skutečně velký problém. A pokud dojde ke spoždění financování, to je to, co tedy teď děláme, protože eh, to bude muset být eh, vyrovnáno eh, v letech 2011 a později, protože spolufinancování je odloženo na tu dobu. Co se stane těm, kteří nebudou ochotní spolufinancovat v této době? Bude se to odkládat dále do roku 2014-2015? Víme, jak to vypadá. A špatné půjčky, to je skutečné nebezpečí. Viděli jsme to u bank. A děkuji, pan Matula. Děkuji. Mám otázku do pana ředitele. Eh, chtěl bych vám poblahopřát k tomuto balíčku, který usiluje o zjednodušení. Myslím si, že to je dobré a jsem přesvědčen, že pokud tento balíček bude schválen včas, tak se podaří dosáhnout toho cíle co nejrychleji. A já bych vám chtěl zmínit jeden problém. Po diskuzi v pracovní skupině bylo navrženo, aby pravidlo N plus 2 bylo nahraženo pravidlem N plus 3 Rumunsko a jiné země tohoto regionu podporují tento návrh, protože si myslíme, že to je zjednodušení, které by mohlo zabránit určitým eh, problémům, které zatím existovaly. Tento návrh ovšem není v dokumentu, který předkládá rada, a mě by ale toto zajímalo. Já bych chtěla, aby to bylo zacíleno. Děkuji. Oro. Mnohokrát děkuji, pan Oro. Oui, merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, pane generální řediteli, vážení kolegové. Chtěl bych upozornit na velkou závislost ostrovních ekonomik, pokud jde o dovoz fosilního paliva pro výrobu energií. Některé ostrovy se pustily do velmi ambiciozního programu energetické autonomie do příštích 20 let. Je to například ostrov Reunion, kde eh, region Reunionu a potom také Francie velmi spojili své úsilí a snaží se tady vybudovat solární energii, eh, termickou energii, větrnou energii, potom také se je tady zkoumání přílivové energie, energie z biomasy a tak dále. A já bych chtěl položit otázku, jestli by bylo možné, aby se Evropská unie nějakým způsobem zaměřila na podporu těchto ostrovů v tomto úsilí, tedy eh, v této oblasti protože to je naprosto neobvyklá věc, mimořádná věc. Už tady došlo ke konkrétním uh, reálným krokům a 36 eh, produkce z elektřiny pochází z obnovitelných energií a toto procento bude růst každým rokem. Takže já si myslím, že Evropská unie by se měla snažit podpořit tyto ostrovní země, když si uvědomíme, jakou roli hrají obnovitelné zdroje energií, a to nejenom pro udržitelný rozvoj těchto ostrojů, ostrovů, ale také pokud jde o životní prostředí, sociální věci, eh, sociální oblast, protože tam se vytvoří pracovní místa. Takže Eh, tyto ostrovy už nebudou muset dovážet fosilní paliva a já si myslím, že tady by Evropská unie se měla rozhodnout, že podpoří tyto ostrovy a myslím si, že to by také odpovídalo tomu, co švédské předsednictví eh, prohlásilo, tedy že se budou snažit podporovat zelenou ekonomii a paní ministrině o tom hovořila velmi pozitivním způsobem. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Schretter. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem s vámi nemohla souhlasit, pane řediteli, pokud jde o to vaše první prohlášení. A já jsem se podívala na, na ten dokument na všechno, co jsem měla k dispozici. A musím říci, že e, je pravda, co bylo, že je dobře to, co bylo učiněno, pokud jde o ten fond, protože tady vlastně e, se snažíte využít určité zkušenosti. Byly tady možnosti některých pilotních projektů k tomuto fondu a to bylo všechno velmi dobře využito a ta dokumentace, která k tomu byla předložena, a to bylo tehdy potřeba u těch pilotních fondů, fondů, takže ta dokumentace dokazuje, že to všechno bylo využito a všechno bylo úspěšné. Jedna z důležitých věcí, která zde hraje roli, Tedy je potřeba, aby tady byl určitý systém zabezpečení. Vy říkáte, že chcete, aby ty kontroly se zaměřovaly spíše na regionální úroveň a na národní úroveň. A tam jsou určité eh, systémy zabezpečení v nařízení. Máme tady například ten koncept toho partnerství. My víme, že partneři berou svou pozici velice vážně, že předložili velmi konkrétní na konstruktivní návrhy tam, kde mají určitou spoluúčast. A na konferencích jsme zjistili, že jsou členské státy, kde vlastně princip partnerství ignorují. A komise, přestože ho v tomto případě eh, ignorovali, schválila určité programy. Takže komise by tady měla udělat své domácí úkoly, to, co má, a měla by se postarat o to, aby ve všech členských státech, v těch výborech byla plná práva pro partnery. Je tady k tomu i návrh té zastřešující organizace partnerů, co to vlastně znamená, ta plná práva, tak, aby eh, dobrovolné osoby potom mohli plnit ty úkoly z nařízení a to všechno by mělo být možné. Komise by v této souvislosti měla být nějaké oddělení nebo zkrátka nějaké kontaktní partnery, které by reagovaly eh, na to, když někdo bude hlásit, že něco není běží tak, jak má. Měl by to být jaký varovný systém. Měl by to být někdo, kdo by třeba řekl, ano, tady někdo na něco upozorňuje, paruje nás, takže bychom se na to měli podívat, protože jinak bychom se mohli dostat do té situace, která tady již byla zmíněna, tedy že bude nebezpečí, že to bude používáno jako určitá pokladná, rozpočtová pokladna, kde se berou peníze. A myslím si, že v těch členských státech, kde ty projekty nejsou prezentovány veřejnosti jako projekty, které financuje Evropská unie, tak tam by to mělo být eh, tedy změněno. Pokud Evropská unie tady do takové míry ty projekty financuje, tak to potom také musí být eh, řečeno veřejnosti ve všech krocích, která ta Evropská unie dělá. A to se neděje. To jsou věci, které sice eh, nevě, neznamenají mnoho práce, ale jsou velice efektivní. A závěr z toho eh, plynoucí je, že veřejnost potom eh, může konstatovat, že Evropská unie své vlastní zákony dodržuje nebo ne. To znamená, když nějaký projekt je financován v oblasti nebo dojde tam k určitému zjednodušení a Evropská unie to velmi podporuje, ale potom takový projekt třeba porušuje Eh, pravidla z oblasti životního prostředí, například tam není provedena EIA, i když je to vlastně podle evropského práva potřeba, tak to potom musí mít určité důsledky. Veřejnost to uvidí a Evropská unie potom bude vypadat nebo bude vidět, že Evropská unie vlastně sama nedodržuje eh, pro své občany tu ochranu klimatu a ochranu životního prostředí. Takže já si myslím, že to je velice jednoduchá a praktická možnost, jak mít kontrolu pro komisi. Eh, by to znamenalo, že eh, nebude financovat žádný projekt, kde není dodržováno regionální právo životního prostředí nebo jiné životní, právo životního prostředí, tedy nic, co by bylo v rozporu s pravidly EU. Takže nesmí být financován žádný projekt, kde je zraňován princip partnerství a musí být dodržovány i ostatní principy, které jsou uvedeny vepředu v tom nařízení, eh, to je gender mainstreaming a eh, práce bez bariér. Takže to jsou jednoduché věci, to nebude stát eh, další peníze, další námahu, ale jde o to, aby se korektně plánovalo v souladu s nařízením, takže to by mělo být možné v rámci eh, administrativních kapacit jednotlivých členských států. Když si, a myslíme si, že tímto způsobem by mělo být rychle eh, možné ten projekt také rychle implementovat. Potom často se to týká také privátního financování a potom jsou tam nějaké další fondy, tak tam je opravdu velmi důležité, aby se to kontrolovalo. Já mám takový pocit, že některé ty fondy jsou chápány jako zkrátka takový příspěvek do rozpočtu a pokud takové věci tady existují, tak když jsou tyto prostředky používány, tak veřejná zpráva a ten koncept, který byl vytvořen v těch eh, průvodných výborech, ty věci musí platit. To znamená, že ty kritéria nenastavují banky, ale veřejnost a výbor je musí implementovat. A to v tom vašem nařízení není. Já si myslím, že to je opravdu tragická chyba, protože když se Eh, nebo my tady poskytujeme finanční prostředky a nevytyčujeme směr, kterými by měly být vynaloženy, nebo jakým způsobem. Takže to by opravdu nebylo dobré. Děkuji. Chtěla bych požádat generálního ředitele, aby odpověděl. Thank you. Thank you very much, uh, Ms. President. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve k otázce eh, pana Pípera. Ano, myslím si, že a to byla skutečně zajímavá poznámka, pokud jde o otázku bydlení. Já se to budu pamatovat, eh, budeme o tom diskutovat detailněji a budeme se tím zabývat. Taková možnost určitě bude. A pokud hovoříme o skupinách na straně společnosti, když uvádím eh, příklad eh, Romů, neznamená to exkluzivitu. Eh, neznamená to, že by se to netýkalo ostatních skupin, ale v každém případě je nutné vyhnout se nedorozuměním. Pokud jde o těch 100%, ano, a je to záloha na období dvou let. Za druhé, je to možnost pro členské státy. A myslím si, že je to důležité především pro země, které mají skutečné problémy. Pan uh, Gottmans uh, zmínil velice specifickou situaci v Lotyšsku a to, že pro Lotyšsko to může být velice zajímavé opatření ale je jasné, že tyto peníze se musí dostat zpět od členských států. Je to argument, který jsme slyšeli také v Radě ze strany mnoha důležitých členských států. Poukazovali na to, že toto je skutečně zásadní otázka, skutečně téměř filozofická otázka a celého tohoto problému. A pokud jde o Lotyšsko, já bych osobně velice rád věděl více o problémech. Jsem v kontaktu s lotyšskými úřady a snažím se zjistit, co by bez ohledu na toto pravidlo 100% mohlo představovat řešení pro vaše problémy. A také pokud jde o izolace eh, veřejných budov a instalace obnovitelných zdrojů do veřejných budov, to je skutečně něco, co samozřejmě naše fondy mohou podporovat. Pane Matulo, máte pravdu, že v našem návrhu se nezmiňuje otázka N plus 3, ale mně nikdy nebylo stoprocentně jasné, do jaké míry je toto skutečně problémem na začátku tohoto roku jsem měl dojem, že N plus 3 nebo N plus 2 bude skutečně velkým problémem na konci roku 2009. Ale kolegové mi řekli, že nyní po letní přestávce jsme dostali tolik žádostí o platby, že se zdá, že to nebude problém v roce 2009. A je to také otázka, kterou se chtě, chce zabývat mnoho členských států, takže se ji budeme zabývat nadále. Dále jsme zde e, slyšeli názor týkající se obnovitelných zdrojů na některých oslo, ostrovech, především na Reunion. Pro nás je to skutečně záležitost, která je ve středu naší politiky. Pro mnoho ostrovů obnovitelné zdroje jsou zcela zásadní pro budoucnost. A budeme podporovat jakékoliv úsilí, které je realizovatelné, samozřejmě s ohledem na pravidla. Cokoliv budeme moci udělat, abychom pomohli vaší straně a aby bylo možné implementovat tyto strategie na Reunion. A prosím, kdykoliv nás kontaktujte, pokud je o tuto otázku, budeme dostupní. Děkuji paní Šulte za podporu návrhu o ESF. Já mohu souhlasit s tím, co jste řekla o partnerství. Hovořila jste o a domácích úkolech a já jsem se skutečně podíval sám na sebe a myslím si, že pokud jde o domácí úkol týkající se spolupráce s asociacemi, skutečně ještě máme co dělat. Ale je pravda, že je to na našem programu práce pro tento půl rok. Chceme posilovat kontakty s různými asociacemi a s organizacemi občanské společnosti. Chceme společně s nimi identifikovat, v čem spočívají zásadní problémy a jak je můžeme řešit, ať už v období 2007-2013, a nebo ať už jde o ustanovení po roce 2013. Účetní dvůr poukazuje na chybovost. Samozřejmě Eh, chyby existují, ale eh, čím lépe existuje demokratická kontrola a čím lepší je transparentnost a dohled nad implementací, tím vyšší je šance, že problémy jsou rychle identifikovány a rychle řešeny. A souhlasím s vámi, budeme se tím s kolegy muset zabývat. A budeme se muset zabývat tím, co jste říkala o fondech a finančním inženýrství. Především pokud jde o kritéria. A mám dojem, že dávat peníze cílovým příjemcům je něco, na co musí mít, nad čím musí mít dohled také výbory. Pokud máte specifické příklady, já určitě budu e, rád, když mi je předáte, protože e, to skutečně pomáhá analýze. Součástí problémů, které máme, je, že věci někdy vypadají stoprocentně správně na papíře, ale pokud se člověk podívá na to, jak byly implementovány v praxi, zjistí, že zde existují určité nesrovnalosti. My samozřejmě potřebujeme feedback z vaší strany a také eh, z praxe a z vašich zkušeností. Když hovoříte o kontaktech s asociacemi, naše generální ředitelství v tomto směru skutečně musí udělat více. Paní předsedkyně, takže to je z mé strany všechno. Děkujeme. Děkujeme za tuto opravdu rozsáhlou diskuzi o konkrétních věcech. Na začátku jsme hovořili o tom, že jsou zde určité naléhavé záležitosti. Samozřejmě, že náš výbor pro regionální záležitosti se bude snažit uspíšit ty věci, pokud jde o stanovisko, pokud jde o dokument eh, spojený se spolurozhodováním. Trošku závisíme i od návrhu ze strany jednotlivých zpravodajů. Já doufám, že tento návrh budu mít v dispozici co možná nejdříve, to znamená časový harmonogram. Jakmile budeme mít jakékoliv nové informace, samozřejmě i které vzejdou z vaší diskuse s radou, velice bychom si vážili, pokud byste nás mohl v tom mezidobí kontaktovat a oznávit nám tyto věci. Pokud jsem pochopila správně ze strany rady, ze strany komise, i dnes předsednictví, to znamená, ten program pro vaše DG je velice ten program je velice rozsáhlý, bohatý, čili my doufáme, že uvidíme zástupce vašeho ředitelství v následujících měsících častěji. No a i to, že jste se zavázal, že ty výsledky hodnocení, které se týkaly období 2000-2006, to opravdu toho si rovněž ceníme. Ráda bych řekla, máme zde mnoho nových kolegů, kolegyň, většina z nás by byla ráda, pokud byste nás mohli informovat i o návštěvách v našich volebních okrscích tak abychom mohli být na místě s vámi, abychom se mohli, řekněme, podělit o některé schůzky, což by pro nás mohlo být užitečné. Další věc, paní Krell, která bohužel už musela odejít, se zmínila o tom, že je zde nějaká pracovní skupina ředitelství, která by se měla zabývat politikou po roce 2013. Údajně tam jsou všichni, kromě nás, zastoupeni, kromě Evropského parlamentu. Tak bychom vás chtěli poprosit, ať už je ten formát spolupráce jakýkoliv, zda by tato spolupráce na úrovni alespoň rozprav mohla být rozšířena i na nás. Samozřejmě užitečná debata i pro Evropany. Pokud nemáme další připomínky, dotazy a tak dále, tak bych rád, ráda poděkovala generálnímu řediteli. Děkujeme za vaši přítomnost. Víme, někteří z nás víme, že jste byl včera v nemocnici, takže jsme vůbec nevěděli, nebyli jsme si jistí, zda se vám to povede mezi nás přijít. Děkujeme za to, že jste přišel. My ještě jeden, jeden bod nás čeká. Prosím, abychom ještě setrvali na svých místech. Děkujeme. Uh,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 už jenom poslední, poslední bod, který nás čeká, to znamená datum a místo další schůzky. To je trošku složitá otázka. Asi víte, že další schůzka by měla proběhnout v pondělí 5. října a v úterý 6. října. Toto je týden, možná si pamatujete, to jsou dny otevřených dveří zde v Bruselu. Takže 5. října v hemicyklu proběhne otevření zahájení těchto dní mezi třetí a pátou hodinu odpoledne a poté okamžitě bude pokračovat naše schůzka našeho výboru. To znamená od 17. a 6. října proběhne naše schůzka od rána. A pravděpodobně odpoledne 2.30 až 4.15 to bude schůzka s Koterem, to znamená s regionálním výborem Koteru. A od 4.30 eh, bude pokračovat naše schůzka našeho výboru, takže samozřejmě nemělo by to způsobit žádné problémy. My vám zašleme všechny informace, podrobnosti. Jakmile budeme vědět program otevřených dveří, tak samozřejmě vám rozešleme časový harmonogram a další věc. Nevím, zda už jste obdrželi od Miguela tuto informaci. Komise bude organizovat schůzky, na kterých by mohli informovat kolegy o jednotlivých politikách. To pouze pro vás, pro ty z vás, kteří by se chtěli dozvědět více o některých politikách a který by se chtěli zapojit do detailní diskuze s